Colleagues, this is not the beginning of the hearing, it's the beginning of the... Dámy a pánové, toto není zahájení slyšení, ale to zahájení zasedání Libe. Kdo jste přišli na slyšení, prosím, posaďte se, ale zahájili bychom zasedání výboru Libe. Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání a máme na vrch na změny. A sice bod 6 a 7 aktuální stav interinstitucionálních vyjednávání o modré kartě a kvalifikační nařízení souvislosti s azylem se musí odložit na příště. Pokud nikdo není proti, tak je to takto přijato. Lingvistický pro, profil dnes nebude malčtina, chorvačtina a irština. Přijetí doporučení koordinátorů podle pravidla 200 5 a jmenování zpravodajů. Za prvé, paní Sipol z SAD je jmenována zpravodajkou pro návrh nařízení parlamentu a rady týkající se respektu soukromí a ochrany osobních dát v elektronických komunikacích. Dámy a pánové, pro ty z vás, kteří právě přicházíte, později na tuto schůzi, právě už začali zasedat, je to zasedání výboru Libe. Takže paní Sipel je jmenována zpravodajkou pro toto jmenované nařízení týkající se respektu soukromí a osobních údajů. Potom paní Kudrická z EPP je zpravodajkou pro výroční zprávu z roku 2016 finančních zájmů EU. Souhlasíte výborně. Potom delegované implementační akty 28. listopadu jsme obdrželi příslušné dokumenty týkající se eh, automatické výměny dat s Portugalskem, základní akt z roku 2008 se na to vztahuje a všichni členové Libe prostřednictvím zpravodaj o komitologii obdrží zprávy o tomuto dokumentu a prosím dejte co nejrychleji vědět sekretariátu, jsou na to tři měsíce podle článku 39. Elektronické hlasování bude dnes přesně v 11.00. Dámy a pánové, prosím, Mějte připravené hlasovací karty pro hlasování a schválení zápisu 25. 4. až 5. dubna a 29. června 2017. Pokud nejste proti, tak e, jsou zápisy schválené. Tolik sdělení předsedy a nyní tedy první bod a to je slyšení o situace v Maďarsku. Dámy a pánové, vážení poslanci, jsem velice rád, že vás zde mohu přivítat na tomto veřejném slyšení o situaci v Maďarsku. Opět nemáme tlumočení chorvačtině, irštině a malštině, ale všechny ostatní jazyky můžete poslouchat a hovořit. Toto zasedání je přenášeno na internetu a veškeré projevy jsou nahrávány. Na zasedání 24. dubna výbor Libe se rozhodl, že zorganizuje veřejné slyšení v souvislosti s přípravou speciální zprávy podle pravidla 83 jednacího řádu o situaci v Maďarsku. E, potom bylo usnesení pléna e, ze 27. května 2017 a 13. listopadu 2017 Předsednictvo tedy schválilo, že 7. Eh, prosince bude slyšení a pan předseda eh, Tajány to schválil. A koordinátoři schválili seznam řečníků, měl tam být i zástupce Benátské komise, ale vzhledem k tomu, Přebenácká komise nyní má své zasedání 8.9. a zasedají teď podvýbor v Benátkách, tak bohužel zástupce Benátské komise to s námi dnes být nemůže. Co se týče také médií, tak jsem umožnil maďarské televizi, aby nahrávala. Takže nyní začneme s naším slyšením. A načasování je takové, že máme jenom dvě hodiny. A jsou zde zástupci pro velmi důležité slyšení a jde o to zajistit opravdu dodržení časových limitů, takže prosím, uvědomte si těchto časov, tyto časové limity. A já potom poslancům řeknu, kolik mají čas v diskusi. Nyní tedy dostane slovo a paní Sergentiny, která je zpravodajkou problematiky Maďarska a vy máte 10 minut na své vystoupení. Děkuji. Děkuji, to je velice štědré. Myslím, že mi stačí méně času. Chtěla bych se především vřele přivítat naše hosty. Než eh, si vyslechneme jejich prohlášení, ráda bych eh, načrtla eh, účel tohoto slyšení v rámci výboru LIBE. Evropský parlament dal eh, příkaz tomuto výboru, aby se stavilo zvláštní zprávu s tím, aby se mohlo hlasovat na plenárním zasedání ohledně využití článku 7.1 smlouvy o Evropské unii a to v rámci e, článku 83 jednacího řádu Evropského parlamentu. Evropský parlament tak učinil, jak už jsem uvedla v usnesení, protože jsme přesvědčeni, že stávající situace v Maďarsku e, znamená e, závažné riziko týkající se článku 2 smlouvy a proto by bylo možné využít článek 7.1. Evropský parlament také uvádí, že vývoj v Maďarsku vede k závažnému zhoršování právního státu, demokracie a základních práv, a to v průběhu posledních pěti let, kromě jiného svoboda projevu, akademické svobody, lidská práva imigrantů, eh, žadatelů o azyl a uprchlíků, eh, omezování eh, občanské společnosti a jejich organizací, <clears throat> rovného zacházení například s menšinami, včetně Romů, eh, Židů, eh, skupiny LGBT. A také se jedná o ústavní systém, nezávislost soudnictví a dalších institucí a je tu mnoho dalších znepokojivých tvrzení týkajících se střetu zájmů a korupce. To všechno společně by mohlo reprezentovat rodící se systematické ohrožení právního státu v členském státě. A proto také věříme, že Maďarsko je takovým jakýmsi testem pro Evropskou unii, aby prokázala svou ochotu a schopnost jednat, pokud dojde k porušování základních hodnot v členských státech. A také musíme konstatovat, že se objevují znaky podobného podkopávání eh, právního státu i v jiných státech. Eh, členských státech EU. Parlament také stanoví, že dialog je důležitý, tato práva by mě, práce by měla být eh, vedena na základě eh, důkazů a kooperativním způsobem. A také ehm, se nechávám vést sdělením Evropské komise z roku 2003 ohledně článku 7 smlouvy kde se jedná o respektování a podporování hodnot, na níž se zakládá Evropská unie. V tomto sdělení Evropské komise Evropská komise prohlašuje, že v rámci článku 7 se eh, nezabýváme jen eh, společnou legislativou EU, to znamená, že EU může e, jednat i nejen v tomto omezeném poli působnosti ohledně hodnot, ale pokud dochází k porušování hodnot tam, kde členský stát jedná samostatně. A také v článku 7 podle tohoto textu Evropská unie má právo e, jednat, pravomoc jednat, což je e, odlišné také od pravomoci rozlišovat, zda členské státy Evropské unie dodržují základní hodnoty při aplikování Evropské evropského práva. A to je podle usnesení podle usnesení z května. Tedy. Toto všechno jsme brali v úvahu při sepisování zprávy a právě proto také konáme jako toto slyšení, abychom byli schopni schromáždit informace a chtěli bychom se vyslechnout vaše příspěvky, abychom získali patřičné poznatky a mohli je takto i e, využít pro sepsání zprávy, kterou Eh, předložím v návrhu v březnu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, paní Sargentini. Eh, naším prvním řečníkem je pan Petr Šiarto, což je ministr zahraničních věcí a obchodu Maďarska. Máte 10 až 12 minut, prosím, máte slovo. Eh, Vážený pane předsedo, Vážení členové Evropského parlamentu, dovolte, abych vám nejprve poděkoval za vaše pozvání a za příležitost, že mohu diskutovat tyto záležitosti spolu s vámi a že vás mohu informovat o postoji maďarské vlády. Dále vám chci poděkovat za tu čest, kterou jste mi prokázali stejně tak, jako za vaši pozornost, kterou nadále věnujete vývoji v Maďarsku. Jsem šťastný, že mám tuto příležitost eh, diskutovat s vámi o této záležitosti, protože my, Maďaři, máme rádi diskuse, abychom eh, konfrontovali naše pozice na základě dialogu eh, ve vzájemném respektování se, což je základ demokracie. My v Maďarsku jsme nikdy neutíkali od naší odpovědnosti a nevyhýbali jsme se takovým diskusím ani sporům. Důvod, eh, proč jsme se připojili k Evropské unii, eh, závisí na základní hodnotě Evropské unie. To znamená, že celý komplex zájmu může být demokratickým způsobem diskutován a také tímto způsobem řešen. Věříme, že v Evropské unii má každý právo zastávat svou vlastní pozici a obhajovat ji. Eh, domnívám se, že, to je velice demokra- eh, že by to byla nedemokratická praxe, která by byla proti hodnotám Evropské unie, pakliže by někdo eh, diskutoval eh, o právech, aniž by si vyslechl postoje jiných. Ale je důležité, abychom se navzájem snažili pochopit naše postoje. Evropský parlament monitoruje mm, situaci v Maďarsku a stejným způsobem my v Maďarsku eh, také sledujeme eh, ctihodnou práci tohoto výboru, čili je to oboustrané. A je jasné, že naše postoje ve většině záležitostí eh, mají jiný charakter. Zdá se, že chápáme poněkud jinak respekt tradicí, vztah k náboženství a Eh, co se týče také otázek řízení hranic a bezpečnosti. Ale, drahý pane předsedo, vážení poslanci, jsem si jist, že to, co řeknu teď, asi se vám nebude moc líbit, ale rád bych vás ujistil, že Maďaři někdy zase se jim nelíbí záležitosti, které říkáte tady a Maďarům se nelíbí způsob, jak jim útočíte na naši zemi. E, protože když útočíte na Maďarsko, vážení poslanci, e, tak se vyslovujete proti zemi, která eh, rostla a eh, sílila a snažila se řešit problém. Maďarsko během svého členství v Evropské unii udělalo všechno, aby přispěla k vývoji Evropské unie a učinilo všechno proto, aby Evropská unie mohla získat alespoň část ze své eh, konkurenceschopnosti, o kterou přišla. Maďarsko eh, velice zlepšilo eh, svou konkurenceschopnou pozici, eh, zlepšilo spolupráci s IMF, máme 12% nezaměstnanost, máme által támadott 7% deficit a země zahájila novou hospodářskou politiku, kterou prakticky každý kritizoval, ale znovu jsme obnovili rovnováhu mezi rozpočtem. Práce v Maďarsku byla respektována, Maďaři spojili své síly a zdolávali i velice obtížné situace. Všechny půjčky byly splaceny, máme 750 tisíc lidí, kteří získali pracovní příležitosti. Navíc klesá nezaměstnanost a byly zahájeny nové mm, pracovní příležitosti v Maďarsku a teď máme takovou situaci, kdy zdaňování práce eh, probíhá uspokojivým způsobem. My, eh, dámy a pánové, v Maďarsku eh, máme rádi upřímné rozhovory, upřímná jednání. Já si myslím, že to patří k síle Evropské unie. Eh, je třeba si uvědomit, že politická korektnost tady eh, získala navrh nad upřímností v dialogu a já si myslím, že bychom měli být navzájem k sobě upřímní a mohli bychom skutečně otvírat záležitosti k diskusi. A když to budeme dělat, pochopíme, že e, máme e, většinu významných bodů, bodů, které můžeme diskutovat společně a které posílí evropskou víru. My v Maďaři chápeme úplně jinak nelegální migraci a její negativní dopady, než jak se to jeví u vás ve vašem výboru. Maďarsko je proti nelegální migraci a odmítá kvóty, povinné kvóty. My se domníváme, že nelegální migrace je vážné ohrožení, eh, což prokazuje poslední vývoj v Evropské unii. Za poslední dva roky máme 1,5 milionu nelegálních migrantů, kteří přicházejí Eh, nelegálně a nekontrolovaným způsobem, kteří eh, překračují naše hranice, útočí na eh, naše strážce hranic, nerespektují právo, nerespektují naši kulturu a nerespektují náš způsob života došlo k 27 větším teroristickým atakům, které způsobily smrt 330 osob, mnoho set z nich bylo rovněž zraněno a Evropská unie Eh, čelí nejvyšším hrozbám teroristických útoků, eh, které kdy byly. Je Tedy třeba, abychom konali odpovídajícím způsobem v této hrozbě. A my se domníváme, že je třeba zastavit nelegální migraci. Musíme hájit evropské hranice a my Maďaři se domníváme, že bezpečnost v Evropě musí být posílena a znovu obnovena a my se na tom chceme podílet a také to činíme. My jsme až doteď utratili 800 milion eur eh, pro na ochranu externích hranic, šengenských hranic, jinými slovy, abychom byli v souladu evropský, s evropskými nařízeními. A v tomto výboru vy jste došli k rozhodnutí, které by znamenalo povin ne mechanismy přijímání imigrantů, eh, eh, které by bylo nezvratitelné. Pan Šoroš ve svém projevu v Evropském parlamentu řekl, že v dohledné budoucnosti Evropská, Evropa bude muset přijmout eh, minimálně milion žadatelů o azyl a zároveň řekl, že by to znamenalo, že ten systém, jak řídíme migraci, skolabuje. A já se domnívám, že tady máme propojení mezi rozhodnutím vašeho výboru a tím, co zaznělo v Evropském parlamentu. Vaše rozhodnutí mohou být nebezpečná pro Evropu, eh, protože to umožní dalším lidem přicházet do Evropy a ohrožovat eh, život v Evropě, protože eh, stát samotný musí rozhodnout sám, koho chce přijmout a s kým chce společně žít. A proto my Maďaři trváme na tom, že to jsme pouze my, kdo může činit taková rozhodnutí. A tato naše víra a přesvědčení je rovněž potvrzeno nařízeními Evropské unie, která tuto záležitost svěřuje do pravomoci a kompetenci členského státu. Často se ptáme občanů, eh, co je pro ně nejdůležitější v souvislosti s budoucností našeho národa. A pro nás není pochopitelné, že Evrop, či, poslanci zvolení občany do Evropského parlamentu kritizují vládu za to, <laughs> že vláda se táže občanů a má mechanismy pro konzultace s občany. Já si myslím, že to je správná věc diskutovat a konzultovat občany v záležitostech, které ovlivňují její život. A je právo vlády toto dělat, protože vláda reprezentuje vůli občanů, které jí, kteří ji zvolili. Maďarská vláda, dámy a pánové, samozřejmě konzultovala také názor maďarských občanů týkající se nelegální migrace. Nevím, kolik z vás přichází ze zemí, kde se konzultuje s občany taková fundamentální záležitost. Nevím, Zda se můžete spolehnout na jasné mínění vašich občanů, když hovoříte o pravidlech migrace. Během referenda v Maďarsku více než 3 milionů lidí vznesli svůj hlas proti migraci a 2 miliony nás konzultovali v národních konzultacích a e, svěřovali se nám si jejich postoji v, ilegální, v nelegální migraci. Říkají ne ilegální, nelegální migraci a ne povinným kvótám. Maďarská vláda musí reprezentovat vůli evropské, e, maďarského lidu a musí také prosazovat tuto vůli. My pokračujeme v boji za zájmu, zájmy maďarských občanů a za zajištění bezpečnosti Maďarska. A věřte mi, vážení eh, europoslanci, že my učiníme všechno, eh, co bude v našich silách, abychom bojovali proti jakémukoliv rozhodnutí, které půjde, půjde proti vůli maďarských občanů. A proto, dámy a pánové, my jsme se otevřeli jsme a zůstáváme otevření diskusím a rozpravám. A to je důvod, proč vám ještě jednou děkuji za vaše pozvání a děkuji vám velice za příležitost, že s vámi se mohu účastnit této diskusy. Maďarská vláda bude vždy v budoucnu ochotná hájit svůj postoj, postoj Maďarů. Já se domnívám, že diskuse v Evropě jsou dobrou věcí. Je dobré diskutovat o záležitostech, protože to prokazuje, že existuje demokracie. Děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost a za vaši pozornost. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní vystoupí paní Marta Bardávy, která je spolupředsedkyní Maďarského helsinského výboru. Máte asi 10 až 12 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážená veřejnosti, děkuji vám za pozvání sem a za možnost zde vystoupit. Je to pro mě velká čest. Zastupuji organizaci hající lidská práva v Maďarsku, která vznikla v roce 1989 a chráníme lidská práva v Maďarsku. Helsinský výbor se zabývá ochranou uprchlíků, e, právním státem, trestním právem, azylovým právem. A parlamentní e, schromáždění Rady Evropy nás zařadilo na seznam kandidátů ceny Václava Havla a také jsme obdrželi prestižní cenu v oblasti lidských práv. To je tedy naše aktuální situace a proto je pro mě teď velmi těžké Eh, zareagovat na komentáře pana ministra, což se asi stane v průběhu tohoto dne později. Ráda bych se zaměřila na věci, které zde ještě nezazněly. Významné společné hodnoty, které zde ještě nezazněly v minulém vystoupení, a to je téma lidských práv a právního státu. To jsou společné hodnoty, které jsou v článku 2 Evropské unie a vyjadřují společné hodnoty, které jsou pilířem a také hnací silou evropského společenství a evropské integrace. Ale v Maďarsku jsme v uplynulých letech byli svědky toho, že maďarská vláda systematicky oslabovala ten systém kontrol a pojistek a právního státu. Základní hodnoty EU jsou čím dál tím více ohrožovány a čím dál tím méně respekto, systematicky respektovány. Vládní instituce byly výrazně oslameny či osekány a také svobodná média a e, aktivně občanská společnost je důležitá pro vyvážení této situace, e, zapojení veřejnosti do demokratických e, procesů a volání odpověd, vlády k odpovědnosti nelze zajistit bez svobodné občanské společnosti a svobodných médií. Občanská společnost hraje mnoho úloh, ale jedna z nich je nesmírně důležitá právě dnes. A sice, abychom říkali pravdu, pravdu tváří tvář moci. Jako lidskoprávní organizace eh, hájíme společnost proti porušování pravidel moci a těch hodnot v článku 2. A to je ten důvod, proč tu dnes jsme. Když slyším argumenty maďarské vlády a to jak tvrdí, že tato diskuse je pouhým politickým útokem, tak jak se to objevilo také v maďarském tisku, anebo se to popisuje jako zasahování do vnitrostátních záležitostí, za zasahování do kompetencí členských států, tak v tom slyším to, že právě vláda eh, spochybňuje to sdílené, eh, sdílené evropské hodnoty, ale role občanské společnosti spočívá také v tom, aby dodávala odvahu evropským institucím, vládám a dalším, aby vystupovali ve prospěch udržování společných hodnot. Přístup eh, k pluralitním názorům v Maďarsku se v posledních letech alarmujícím způsobem snižuje a omezuje to znamená opravdu agresivní, je tu agresivní propaganda proti občanské společnosti od roku 2013 a celá řada diskreditačních opatření namířených proti organizacím občanské společnosti. To to organizace, které eh, chtějí, aby vláda se chovala zodpovědně v oblasti lidských práv a eh, potírání korupce, ochraně životního prostředí, právního státu a dalších. Jistě se vzpomenete na ty eh, neoprávněná policejní vyšetřování a také eh, opatření namířená proti neziskovým organizacím, které měly eh, finance z norských fondů. Zvyšuje se tlak na občanskou společnost, například různá ob, ne, ne, podložená osočování ze strany vlády a vládnoucí strany Fides vůči organizacím občanské společnosti a médiím. Národní konzultace a kampaně vlády v minulých letech i v letošním roce, jistě si vzpomenete eh, na ty billboardy v Maďarsku, které volají po zastavení Bruselu, napadají evropské instituce, anebo nyní právě končící konzultace která prostě vyděsila zemi tím, že tvrdí, že je zde jakési migrační spiknutí. v tom se zde zaměřují na osoby a skupiny, které vyjadřují názor, které se odlišují od názoru vlády. A to neznamená respekt sdílených hodnot evropského společenství. Eh, v Maďarsku byl zástupce OSN v oblasti lidských práv a vydal zprávu v březnu tohoto roku a vyjádřil tam znepokojení z pokračující stigmatizace ochránců lidských práv v Maďarsku a agresivního vyjadřování vysokých představitelů vlád a dopadu na vnímání občanské společnosti na veřejnosti. V květnovém usnesení Evropský parlament vyzval maďarskou vládu, aby stáhla ten tehdy plánovaný zákon o financování zahraničních nevládních organizací, ale v červnu eh, tento zákon, takzvaný zákon proti neziskám, byl přijat v Maďarsku. Jak asi víte, protože se tomu věnovala velká pozornost, tak nejenom v Maďarsku, ale i globálně v rámci tohoto zákonu jakákoliv nezisková organizace, která dostává nějakých 23 tisíc euro ze zahraničí, se musí zaregistrovat jakožto organizace se zahraničním financováním. Zahraniční financování může být přímo od Evropské komise, OSN, soukromých nadací nebo Maďarů žijících v zahraničí a nebo občanů, kteří se rozhodnou Eh, podpořit občanskou společnost, žijí v jiné zemi než v Maďarsku. A toto označení, eh, že jste financováni z ciziny, musí být uváděno na všech materiálech těchto organizací. Pokud to nedodržíte, tak bude zahájen příslušný postup, který může vyústit eh, v pokutu a nebo i v soudní proces. Benátská komise týden po přijetí tohoto zákona vydala své usnesení a e, tento zákon podle ní nesmí stigmatizovat e, organizace, omezovat jejich činnost. Označuje jako napři- ne- nepřiměřené zasahování do svobody projevu schromažďování práva na soukromí a nediskriminaci. V červenci 2017 Evropská komise rozhodla zahájit řízení o porušení smlouvy v souvislosti právě s touto zmiňovanou legislativou namířenou proti neziskovým organizacím. Celá řada těchto organizací veřejně vyjádřila, že podle jejich názoru tento zákon je naprosto zbytečný v demokratické společnosti, je stigmatizující a škodlivý. A to proto, že Maďarsko a jeho neziskové organizace už fungují transparentně v rámci stávající legislativy působ, tyto organizace působí ve prospěch maďarské společnosti na základě zdrojů, které získávají z zahraničí. Je to teď eh, označováno, že to je eh, nějaké ohrožení společnosti a spochybňuje to eh, svobodu vyjadřování. Panuje zde obava, že tímto zákonem ovšem dlouhodobá kampaně maďarské vlády proti maďarské občanské společnosti neskončí. Naopak je to další krok v dlouhém procesu a e, výrazně kopíruje to, co se děje v e, Rusku. Tento zákon je velice podobný ruskému zákonu proti takzvaným zahraničním agentům, který velice stížil fungování organizací občanské společnosti v Rusku a celá řada e, ruských neziskových organizací eh, musela ukončit svoji činnost. A i u nás je eh, ta kampaň zamířená proti známým organizacím, jako je například ta moje, a je to velice podobné dění v Rusku a to nás velmi znepokoje. Nedávno eh, začala vláda hovořit o ohrožení národní bezpečnosti. V listopadu premiér a další ministři hovořili o tom, že instruovali zpravodajské služby, aby zanalizovali síť takzvané Šorošovy sítě s Bruselem mimo jiné parla, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Jakožto občanka Maďarska jsem velice znepokojena a jsem také e, smutná, že místo e, podporování e, tolerance dělá vláda pravý opak a to z penězi daňových poplatníků. Objevily se velké billboardy a celostránková inzerce eh, v tisku, které jistě znáte a ta národní eh, konzultace zvyšuje výrazně netolerantnost a xenofobii v Maďarsku. Zvyšuje se strach z uprchlíků, zvláště z muslimů a tím se šíří strach a nenávist ve společnosti. V malých obcích občané zabránili tomu, aby eh, například několik málo prchlíků bylo na dovolené u nich v obci, nebo eh, různé, v různých penzionech museli ukazovat eh, tito návštěvníci svůj očkovací průkaz na základě nějaké lokální legislativy. Ale není to jenom vláda, kdo šíří takovéto E, názory z peněz daňových poplatníků. Maďarská vláda zde opravdu jde nebezpečným příkladem v oblasti ochrany lidských práv. O mé zemi se často hovoří jako o neliberální zemi v srdci Evropy, v Evropské unii. A jsme svědky, jak si e, jiné země berou e, tento příklad, například v Polsku, ale nejenom tam. V průběhu posledních let a letos Evropská komise zahájila mnoho řízení o porušení smlouvy v souvislosti s dodržováním lidských práv v Maďarsku. Ale tato eh, opatření bohužel eh, nejsou schopná napravit to systematické porušování lidských práv. Neměla jsem možnost eh, pohovořit o celé řadě klíčových otázek, ale jsou dobře zdokumentované. Chci odkázat také na nástroje, které máme k nápravě těchto problémů, které musíme napravit, než bude příliš pozdě. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nyní si vyslechneme pana profesora Gábora Poliáka z Univerzity z Péči a eh, z Merteku, což je orgán pro monitorování médií. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem pozván, abych zde promluvil o situaci médií, médií v Maďarsku. Já mám jiný názor na situaci v této diskuzi, na kvalitu diskuze eh, s maďarskými občany, než jak jste si vyslechli od pana ministra, ale uvidíte naše argumenty. Hovoří se, ano, máme otázku, zda máme svobodu médií. Ano, my tu máme ještě svobodná média, ale média nemají svobodu, protože eh, to znamená mnohem víc, než jen mít nějaké eh, novináře anebo agentury. To znamená situaci, kdy všichni novináři mají stejnou šanci eh, dát zaznít svému hlasu a oslovit publikum, tak aby publikum mělo rozmanité informace Vláda uvádí, že se snaží, a cituje, vytvořit mediální vyváženost. Jinými slovy, usiluje údajně o e, tedy posílení pozice e, provládních médií e, na úkor ostatních. Takováto mediální politika může být kompatibilní jen se, se svobodou médií, pokud by se zaměřovala na veřejný diskurzus v určité perspektivě. Nicméně ta realita vypadá jinak. Tato vyváženost médií se uskutečňuje neomezeným eh, přístupem k finančním zdrojům eh, pro určité, zatímco tu jsou zásadní omezení jak pro informace, tak finance u ostatních aktérů. Tato eh, mediální politika vytváří politic, mediální systém, který umožňuje exkluzivně politickou e, komunikaci. E, všechny ostatní názory jsou chápány jako útok a nereaguje se na ně odpovědí, ale stigmatizací a e, škatulkováním. Jak víte, tato mediální politika je přesvědčena, že některé jistoty se nesmějí spochybňovat a nevěří v otevřený diskurzus. Mediální systém v Maďarsku prošel mnohými změnami od roku 2010. Ekonomická změna z roku 2008 silně eh, oslabila eh, reklamní eh, trh v Maďarsku. Nebylo tedy dostatečně lukrativní investovat tímto způsobem do reklamy a na mediálním trhu jsme viděli, že e, že se prosazují tímto způsobem ti e, podnikatelé e, a ti aktéři, kteří jsou blízko Fidesu. Například je to také souvislost s majiteli licencí na kasíno v Maďarsku. A někteří jsou blízko prezidentovi Maďarské národní banky. Co se týče současného systému, musíme říci, že je to mnohem širší mozaika, kterou nazýváme eh, měkkou eh, cenzurou. Mm, FIDE se snaží plně kontrolovat mediální systém od digitální televize a platform přes místní televize, přes distribuci eh, novin do dalších možných zdrojů a e, to všechno způsobuje transformaci systému e, ústící e, v politické intervence. Co se týče televizních kanálů TV2, je vlastněna osobou, která také vlastní radio, rozhlasové sítě. A od roku 2014 tu není žádná přítomnost na mediálním Eh, rozhlasovém trhu od jiných subjektů. Eh, TV2 je největším příjemcem státních reklam a tato eh, mm, její proporce na trhu se stále zvětšuje. Hlavním kompetitorem je RTL Club a tam musíme říci ale, že stál 20krát více vynakládá na TV2. 8. října 2016 rakouský eh, investor Pecina uzavřel ehm, práci ehm, velkého maďarského deníku. Často eh, byl zdrojem investigativních zpráv. A ten byl uzavřen bez jakéhokoliv předchozího varování. O dva týdny později v Nevsavčágu, eh, kam se vyjadřuje vláda, a který také vlastní 12 regionálních novin, vyšlo vyjádření a Eh, v březnu 2017 Mesaroš eh, získal Opimus. Mesaroš se stal majitelem 12 regionálních denníků s dalšími e, e, lokálními rozhlasovými stranicemi a, a dalšími médii. Takže má 350 milionů eur jen v roce 2016, které získal. A do roku 2014 nebyl vůbec přítomen na mediálním trhu. Pro vládní e, Eh, zdroje získávají téměř 19 státní eh, reklamy. Nejsou zde ale k dostupné tyto informace eh, otevřeně. Některé reklam, reklamy ze strany státu se objevují i v týdenících. Distribuce státní reklamy, která nebere v úvahu kompozici eh, publika jednotlivých eh, druhů médií a jednotlivých aktérů ukazuje, že dochází k narušování rovných pravidel na trhu a narušování svobody médií. Z interview s novináři z roku 2017 je patrné, že média, která podporují Fides, Podporují tedy vládu, vládní politiky a také hovoří proti stranám, osobám či uskupením, které e, vládní strana nemá ráda. Různé subjekty už e, zjistili, že tato média společně koordinují a rozdělují si mezi sebou práci. Transformace mediálního trhu by nebyla možná, bez eh, nejvyššího eh, rozhodování Rady pro média, která byla vytvořena kontroverzním zákonem z roku 2010 a se stává výhradně s členům jmenovaným Fidesem. Jejich rozhodování týkající se rozdělování radiofrekvencí a um, mediálního trhu, tato rada eh, vždy spolupracuje s těmi podnikateli, kteří mají pouta na Fides využívá k tomu stávající zákony. Směrnice o audiovizuálních službách eh, hovoří o tom, že zapotřebí, aby nezávislost nebyla jen eh, věcí, která je prohlašována, musí být také realizována. A eh, nyní vidíme, že takovým rozhodnutím doschází ze strany regulačního orgánu. Veřejná média jsou chápána jako eh, důležitá součást eh, ochrany diverzity eh, veřejnoprávní diskuze. A neměli by se řídit politickými potřebami. Ve veřejné službě, která není transparentní a není předmětem nezávislé kontroly, je vždy snadnější prosazovat politický vliv. To působí také pokřivení na hospodářském trhu médií a také to postihuje eh, nebo narušuje eh, pravidla Evropské unie o státních subvencích. Evropská komise má nástroje a kompetence k tomu, aby rozhodným způsobem jednala proti takovéto situaci a tímto způsobem by výrazným způsobem omezila rozsah e, e, působení těch nejloajálnějších e, vysílatelů vládní propagandy. Autoritáři, E, e, rářská vláda tímto způsobem postihuje tedy právní stát a prostřednictvím mediálního světa je takto postihován i svět e, hospodářství. Evropská diskuze o mediální situaci v Maďarsku trvá již léta a ukazuje, že autoritářská vláda se tímto způsobem prosazuje v mediální aréně. Abychom měli silnou Evropu, potřebujeme Eh, takovouto diverzitu a více než jen slova. Thank you and... Děkuji vám mnohokrát. A nyní dostane na závěr slovo pan Mikl Šato, ředitel Centra pro základní práva. Máte prosím 10 až 12 minut. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, vážení členové Evropského parlamentu. Dovolte, abych vám poděkoval za tuto příležitost a za pozvání jako ředitel Centra pro veřejné analýzy bych rád pohovořil o skutečnostech, o politických skutečnostech a možná vám poskytl nový náhled na celou tuto záležitost, o níž zde diskutujeme. Ale dovolte, abych nejprve řekl, že jsem opravdu šťastný, že se mohou zúčastnit této diskuse. Navrhl bych, abychom se vrátili úplně na začátek do roku 2010. Obec, všeobecné volby v roce 2010 byly uskutečněny na základě předešlého předvoleb, eh, volebního práva, což je takový smíšený volební systém. Současná vládní koalice Fidesz a KDMP eh, získali dvoutřetinové vítězství. Mezi prvním, eh, eh, ne, v druhém kole lidé věděli, o čem hlasují a věděli, že budou-li hlasovat pro individuální člány Viktor Orbán nebude mít absolutní většinu, ale dvoutřetinovou většinu. Maďarská ústavní tradice praví, že dvoutřetinová většina vám dává právo eh, pracovat a eventuálně měnit ústavu a základní práva. Proč to říkám? Protože záležitosti, nebo většina z nich, o nich zde hovoříme, souvisejí s procesem, který byl zahájen již v roce 2010 a 2011. Nový parlament pozměnil ústavu, schválil eh, tato, tyto pozměňovací návrhy v ústavě, změnil volební právo, eh, justiční právo a mediální právo, tak bych mohl pokračovat. Prostě všechna tato rozhodnutí přicházela a byla kritizována jak v národním, tak v mezinárodním měřitku, samozřejmě vždycky doma tedy z strany opozice a mimo politické, z oblasti mimo politické spektrum. Mohlo by se na to nahlížet jako na jistou optickou iluzi, že se Maďarsko dostalo do světla ramp díky eh, všem těmto událostem. A rád bych vám připomněl jednu věc. Tento týden jsem se díval na statistiky týkající se zahájení postupu pro porušení práva, eh, která jsou vedena proti Maďarsku ale Maďars, a srovnával jsem to eh, s těmito řízeními, které probíhají také v jiných státech a Maďarsko nebylo na čelné pozici. V roce 2016 vidíme, že došlo k tisí, více než 1500 570 takových řízení a pouze malá část z nich je proti Maďarsku. Maďarsko v tomto srovnání je na 16. místě, čili 2,6 eh, těchto řízení se vedou proti Maďarsku. Eh, zcela zjevně eh, dochází k legálním sporům mezi, mezi národním právem a evropským právem, ale to není něco, co by neexistovalo třeba v Maďarsku ve Španělsku nebo v Německu, to jsou země, které většinou vedou na tomto seznamu. Proč? Co je základem eh, těchto diskusí? Samozřejmě tyto, tato politická řízení a kritika proti Maďarsku a také řízení o porušení smlouvy proti Maďarsku se zakládají na následující věci. Zásadní otázka je toto. Maďarský parlament a maďarská vláda dospěli k, tomuto, k těmto rozhodnutím. Otázka je, zda měli právo dospět k tomuto rozhodnutí, protože jedna strana říká, že toto je v evropské kompetenci, v kompetenci evropských institucí monitorovat situaci a tato rozhodnutí. Toto není diskuse o demokracii, toto není diskuse o právním státu, toto je diskuse o národní svrchovanosti. Bohužel. zásadní zákonná politika a sociální záležitosti, tady není jasné, co je exkluz výlučnou kompete. V těchto, ve všech těchto záležitostech není jasné, co je tedy ve svrchovanosti státu a co je v evropské kompetenci. Já tady nechci hovořit o, o institucích v Bruselu, mm, ale chci hovořit také o tom, co se diskutuje a o čem rozhoduje celá řada ústavních soudů v jednotlivých členských zemí. Eh, v, jak, v jakém souladu jsou tedy ústavy jednotlivých členských států s evropskými předpisy a eh, zákony, eh, protože tady máme poče, vel, tady máme řadu členských států, které nezastávají stejnou pozici jako evropské instituce v otázce dělby moci, srchonosti a kompetencí v této oblasti. Je třeba definovat tyto překrývající se kompetence. A proč k tomu nedošlo? Jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie a její legální předchůdci eh, zahájili toto společenství na základě hospodářské spolupráce a během hospodářského rozmachu eh, všechna tato pravidla, která byla spojena se čtyřmi základními svobodami a tak dále, mnoho z těchto pravidel bylo harmonizováno a staly se takovým sekundárním mm, evropským právem. A všechno, co se dělo během těchto let evropského hospodářského rozmachu, v rámci tohoto rámci Diskuse o svrchovanosti nikdy neproběhly, nikdy nebyly záležitosti k diskusi. Ovšem za, více ne, za během posledních zhruba 15 let stále více výzev kterým Evropská unie musela čelit. Eh, exkomunistické země eh, se připojily k Evropské unii s odlišnou politickou, lega, zákonnou kulturou a také s jiným názorem o svrchovanosti. No přemýšlejte o tom pro zemi, která opětovně získala svou nezávislost v roce 1989, eh, zcela zjevně národní svrchovanost a národní kompetence znamená něco úplně jiného, eh, než pro nějakou zemi, která nežila pod komunistickým jhem déle než 50 let. Samozřejmě během finanční krize a změna geopolitické situace Evropské unie a také snižující se vedoucí postavení Evropské unie v rámci geopolitického nazírání a mm, ta obrovská migrace, to všechno věci daleko více e, zkomplikovalo a ohrozilo hospodářský rozmach, dobrou životní úroveň a prosperitu. A e, tato diskuse o e, svrchovanosti členských států e, nikdy neproběhla. A najednou čelíme takzvané výzvě záležitosti svrchovanosti a výlučnosti vnitrostátních kompetencí. A to se teď dostalo zpět na pořad jednání do světla ramp. A Brusel nenabídl žádná dobrá řešení a členské státy prostě se domnívají, že určité problémy jsou schopny vyřešit lépe než evropská úroveň. A to je, oč tu běží. To je důležité. Tato významná rozhodnutí, která se činí na státní úrovni, to se týká mm, politiky, veřejné politiky, veřejných politických rozhodování, která mají dopad na celou společnosti. A mohou národní parlamenty eh, a vlády do, eh, činit takováto rozhodnutí? Je to v jejich kompetenci, anebo to není v jejich kompetenci? Když hovoříme o svrchovanosti, eh, tak se musíme zodpovědět na sledující otázku. Za těmito rozdíly týkající se definici svrchovanosti jsou tady také různé způsoby nazírání světa. V lednu 2016 Evropský parlament vypracoval stanovisko a cituji teď. Zakládající smlouvy nenabízejí jasnou definici z tohoto zcela zásadního principu, kde je mes vnitrostátní svrchovanosti, státní svrchovanosti a kde je třeba respektovat tedy evropskou úroveň jak tedy si k sobě stojí eh, možnost, schopnost rozhodování jednotlivých členských států a rozhodování z evropské úrovně. Eh, je třeba zde zavést neutralitu do tohoto rozhodování, eh, proto protože otázka je, zda chceme tedy nějaké rovnostářství v Evropské unii, anebo zda chceme Evropskou unii, která respektuje svrchovanost jednotlivých členských států a e, jejich kompetence. To jsou otázky v Evropské unii a já se domnívám, že toto je příčina všech problémů. Eh, tyto mm, otázky týkající se národní svrchov, státní svrchovanosti. Samozřejmě můžeme tady hovořit také o právních záležitostech eh, týkající se toho, k čemu se vyslovil Evropský parlament ve svých usneseních. Ohrožení Lukáče Orka je to je vážný problém týkající se právního státu. No, my opravdu musíme hovořit o evropských hodnotách, ale musíme také skutečně hovořit o tom, co chápeme pod právním státem a základními lidskými právy. To by bylo čistnější, to by bylo upřímnější a to by byla diskuze, které bych se šťastně a rád účastnil. Děkuji a nyní přistoupíme do rozpravy s poslanci a začneme s koordinátory. Dámy a pánové, už mi bylo řečeno, předem, kde jsou kým nahrazováni, kteří stínují zpravodajové, takže to už je domluvené. A prosím, časový limit je dvě minuty. Některým e, řečníkům nebudeme moci dát i slovo, protože dotazování skončí v 10.40, nebo končím v 10.40, takže nezlobte se na mě, pokud vám ukrojím řečnické doby, ale nyní tedy dvě minuty. EPP paní Holmajer, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, já vám děkuji za to, že Maďarsko a maďarská vláda přišla do tohoto výboru a že chodí do tohoto výboru eh, do diskusí eh, vždy. A tím se odlišujete od těch, eh, kdo sem, ne, kdo sem nechtějí chodit, a nebo například přijdou například na výbor pana, ale odmítají odpovědět. Také respektuji, že například téma řízení o porušení smlouvy, na rozdíl od polské vlády, že jste tam přijali Benátskou komisi a potom ale obráceně nechápu, proč tom podpo- Polsko podporujete, aby to nedělali, protože vy jste zde vlastně lepším příkladem, protože vy to řešíte. I když možná ten názor na věc nezdílíme, ale aspoň to řešíte a to je lepší varianta než ta druhá. Takže bych eh, byla ráda, kdybyste i v souvislosti s polskou otázkou byli více na naší straně, když jde o to, aby se i ta vláda v Polsku postavila prostě Benátské komisi a otevřenému postupu v této záležitosti. Co také respektuji a vidím velmi pozitivně, je ekonomický vývoj, který z kterého nyní profituje i taková vrstva společnosti, která z toho hospodářského vývoje dříve neprofitovala. Na to jasně ukazují čísla, zvláště eh, v oblasti eh, menšího středního rozsahu o nějakých 14% stouply mzdy a to je neobvyklé a poukazuje to na pozitivní sociální trend a celá řada mezinárodních organizací v oblasti sociální nebo ratingu i jiných hodnotí pozitivně. Já vidím určité problémy v tom zcela nediferencovaném nakládání s tématem nelegální e, migrace a zároveň migrace a terorismus, že to dáváte do jednoho pytle. A i tu národní konzultaci vidím jako velmi jednostranou, protože teroristé využívají všech způsobů a cest. Eh, například dostat se nelegálně na základě velkého migračního toku, ale také cestují letadlem, vlakem, autobusem, no prostě využijí veškerou možnost, kterou mají. A nediferencované propojování těchto témat potom automaticky vlastně stigmatizuje eh, toho běžného migranta a staví ho na stranu terorismu. A to je nepřijatelné, protože to způsobí dojem, že každý migrant je automaticky terorista. A proto vás opravdu snažně prosím, abyste změnili tuto dikci a aby tato dikce v Maďarsku už nebyla přípustná. Děkuji, opravdu musíme dodržovat ty dvě minuty. Dámy a pánové, opravdu všichni řečníci byli velmi disciplovaní. Za SAD pan Niedermüller. Děkuji vám, já mám dvě krátké stručné otázky. 27. října pan premiér na, v rádiu oznámil, že ty tzv. šorošovské organizace budou muset být monitorovány bezpečnostními složkami, aby se zjistilo, co tady vlastně dělají, že je mají monitorovat zpravodajské služby. Znamená to, že vláda odposlouchává tyto organizace a příslušné politiky, o kterých se domnívá, že jsou nějak napojeni na pana Šoroše. Znamená to, že vláda eh, nepovažuje politickou opozici jako součást demokratických institucí, ale spíše jako nepřítele Eh, zahraničního agenda eh, a eh, někoho, kdo ohrožuje demokracii. A druhá otázka. Před několika týdny zde byla tisková konference v Bruselu, kde zaznělo, že tato slyšení v podstatě jsou takovým honem na čarodejnice a že mu to připomínají na takové ty komunistické procesy. Pane ministře, myslíte si, že toto je jako komunistický monster proces? Děkuji za EKR paní Stevens. Paní Stevens zde není. Pán Jurek ji zastupuje. Dobrá, prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji vám. Děkuji vám. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, že jste se sem dostavili. Máte různé názory, to jsme viděli a to je nejlepší důkaz pluralismu veřejného mínění v Maďarsku a v té diskusi v Maďarsku. Já mám dotaz na pana ministra Siarta. Jaké jsou důvody reform maďarské vlády? Vy jste zdůraznil hospodářské úspěchy, také jste vysvětlil, jak funguje občanská společnost a média, ale co mi zde schází, je toto. My zde většinou hovoříme o názorech opozice, ale velmi zřídka o názorech vlády. Prosím, jaká je, jaký je názor eh, vlády? A potom na paní Pardavy z eh, Helsinského výboru mám následující otázku. Co vám schází eh, v oblasti možných aktivit, tedy čem je mám bráněno, co jako Helsinský výbor konkrétně nemůžete dělat. A potom otázka na pana profesora Poliáka. Jak fungovala politika státních podniků během Jurčányho vlády, tedy během socialistů u vlády. Jak to tehdy vypadalo s reklamou? Bylo možné mít reklamu ve všech médiích? A nebo teď máme vlastně takovou opačnou situaci? A na pana ředitele Santo následující otázka. Nevládní neziskové organizace v Maďarsku mají, mají rozdílné názory nebo ne? Jsou všechny neziskovky kritické vůči vládě? Možná, že jsou některé takové organizace, které nezdílejí ty názory, které zde zazněly. A na paní Holmajer jednu poznámku. Já bych si vyprosil, když se komentuje Polsko, tak se přerušuje. Předseda, ne, nikdo nebude hovořit déle než dvě minuty. Vy jste vyčerpal svůj čas. Stínový zpravodaj za Alde, pán Michel na dvě minuty. Ça fait maintenant ans. Už je to sedm let, co se identifikujeme, nebo co, co se zabýváme tím, jak eh, postupují um, orgány eh, v Maďarsku proti uh, tomu, jak by, se, mm, jak by se měl proti smlouvám a proti uh, určitým svobodám. O tom jsme diskutovali s různými orgány, tak to diskutovali zástupci institucí s nimi. A e, vy jste, pane ministře, stejně cynicky a provokativně jednal, jak jsme viděli i do posud. A um, Hovoříte takto ohledně eh, vašich občanů i ohledně Evropské unie, jako se hovořilo předtím. Eh, například eh, velké finanční prostředky z Evropské unie jdou ve prospěch maďarských občanů, ale objevují se tam takové směry jako Let's stop Brussels, zastavme Brusel, a využívá se referendum k tomu, aby se manipulovalo k, s veřejným eh, míněním. Já jsem přesvědčen, že vaše koncepce demokracie už neodpovídá ani evropským hodnotám, ani textům, které je mají definovat. Vaše chápání demokracie a respektu lidských práv zcela jasně ukazuje eh, takový způsob vedení, které, eh, které se dá eh, nazývat tyraný většiny. Jak možné, že využíváte takto politiky a přitom porušujete základní práva, která jste přijali? Chci vás tedy vybídnout k tomu, pane ministře, abyste přijali tuto e, proceduru, která byla započata, tak, abyste se mohli opět vrátit do legislativního rámce Evropské unie. Pane ministře, já mám jednoduchou otázku. Pokaždé, když se hovoří, když je veden tento dialog mezi vámi a evropskými institucemi, je zapotřebí, abyste přijali tento článek 7.1. Za GUE vystoupí ze stěnové zpravodaje. Pan Vergie. Paní Vergie. Děkuji vám, pane předsedo. Konsultovat populaci prostřednictvím referenda může být dobrá věc. Já jsem francouzská, je mi líto, že vláda eh, nevyužívá takto referendum z roku 2005 jeho výsledka, výsledku. Ale Může to být také využito eh, jako určitého nástroje. A je zapotřebí, aby ty otázky byly správně eh, nastaveny, aby nemanipulovaly. A já se chci připojit k tomu, co už řekla paní Holmajer. Chci se vás na něco zeptat. V rámci této diskuze, jak byste nám vysvětlili rámcové eh, pravidla ohledně žádostí o azyl, protože tam je velice eh, toto důležité. V roce 2015 jsme viděli, že eh, velice nízký eh, počet přijatých žádostí oproti jiným státům v Evropské unii. Jak můžete ospravedlnit útoky na nevládní organizace, které chrání migranty, zejména pak na hranicích? A ty kampaně zaměřené na referenda jsou velice agresivní a toto se stále zvyšuje. Jak můžete nám říci například, jak respektujete další e, e, občany členských států, kteří jsou například čistými přispěvateli do Evropské unie? Co pro vás znamená svoboda združování? Nevládní organizace jsou e, nutným předpokladem demokracie jak je pozbuzujete eh, v práci, v občanské společnosti, jak respektujete eh, diverzitu eh, občanského světa. Různé iniciativy jsou v této oblasti vedeny vládou Maďarska. A jaké konkrétní potíže například vidíte, když, že musíte takovýmto způsobem působit? Podle článku 2, to jsou koreňská kritéria, eh, musíte také plnit také úmluvy, eh, které jsou mezinárodní, také úmluvu o lidských právech, základních právech EU a eh, nesmí se takto spochybňovat účast v Evropské unii. Děkuji za zelené paní z Argentiny. Thank you, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, Moje první otázka směřuje k paní Badavi z Helsinského výboru. Mohla byste nám vysvětlit, jaké jsou v skutečnosti související se zákonem o neziskových organizacích finanční, za, zahraničního financování a skutečnosti, jaké čelí lidé, kterým pomáháte v zemi. Eh, já bych ráda pochopila tuto situaci. Moje druhá otázka je na zástupce maďarské vlády na ministra pro zahraniční záležitosti obchodu. Mm, eh, soud pro lidská práva se vyslovil proti Maďarsku, ale eh, bylo, byla tady posuzovaná situace toho, že jste rozhodli, že by měla být třeba, že je potřeba vyměnit soudce v ústavním soudě. A mohl byste mm, eh, říci, jakým způsobem vláda potom realizovala rozhodnutí tohoto Evropského soudu pro lidská práva? A já teď tak trochu eh, jsem zmatena, když jsem si vás poslechla. Říkáte teď tedy, že Členské státy by neměly respektovat evropské hodnoty, které jsou zakotveny ve článku 2, ale jenom vzít na sebe riziko, že budou postihováni v rámci článku 7 a nebo se domníváte, že evropské hodnoty jsou relativní, že by tedy členské státy měly reagovat pouze podle svých tradic. Říkáte tady platí tady článek 2 nebo článek 7? Říkáte, že článek 2 by měl tedy respektován všemi státy či nikoliv? A moje závěrečná otázka opět na pana ministra co bylo motivací pro Maďarsko připojit se k Evropské unii, když svrchovanost je pro vás tak nesmírně významná otázka, mm, protože eh, eh, posílení a členství v Evropské unii vždycky znamená také ztrátu určitých kompetencí, zejména v otázce migrace. A teď zástupce za AFDD, e eh, paní Winberg. Děkuji vám. Já bych ráda poděkovala panu ministrovi, že mezi nás přišel. Je to nesmírně zajímavé slyšení. Vláda byla velice dobrá, když oddola, odolávala evropskému diktátu a za to vám chci děkovat, poděkovat za tento postoj. Zejména co se týče migračních pravidel EU. Já si myslím, že moje země Švédsko může být dobrým varujícím příkladem. Navrhuji vám, abyste nekopírovali v Maďarsku multikulturalismus. Reprezentujete názor veškerého lidu a já bych, milo, já bych byla šťastná, kdybyste mohl být ministrem vnitra ve Švédsku. Já velice dobře sleduji migrace zblízka a vidíme, co se děje v celé řadě členských států. To nejsou fake news, to je pravda. Podívejte se teď na Švédsko. Vidíte tady podívejte se na zahraniční bojovníky, podívejte se na New York. My máme celou řadu zón, kde vůbec není možné jít, kde člověk není bezpečen a to je velmi špatná situace a já mám velké obavy, mm, eh, protože evropští občané mají eh, potřebu cítit se bezpeční a najednou jako by se podkopávalo toto jejich právo na jejich ochranu a bezpečí. za IFN e pan B. Merci à mon collègue Zilstra de... děkuji eh, mé kolegyni Zilstre, za níž tu hovořím. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za to, že jste přišel. Děkuji za to, že jste přišel znovu víc, znovu, abyste reagoval na groteskní obvinování vaší země, eh, protože eh, pan premiér Orbán a vaší vláda legitimně hájí své zájmy a proto je třeba postavit se autoritativnímu řízení z Bruzolu, protože tady to neznamená vůbec žádné porušení nějakých práv. A když se podíváme tady na obvinování z antisemitismu, Izrael sám řekl, že kritika proti panu Sorošovi je naprosto legitimní, protože pan Soroš je podporován ze zahraničí a zasahuje do veřejných diskusí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 právem vlády konzultovat občany v těchto záležitostech. Na konferenci předsedu pan Verhofstadt o tom hovořil. Ale co se týče transparentnosti ve financování nevládních organizací, no to je naprosto legitimní záležitost. Podívejme se, že řada nevládních organizací je podporována různými pašeráky a nebo pasáky a je naprosto správné, že to děláte. Podívejme se na tisk ve Francii, kde když jsou volební, eh, když jsme před volbami. Všechny, veškerý tisk, všechna média tady podporují Macrona eh, proti jiným kandidátům. Podívejme se na to, jak tady vypadají brutální represe, eh, které se týkaly manifestací v roce 2006 v Maďarsku, když se jednalo o slavení výročí nezávislosti. Čili já tady říkám, že je zcela legitimní aby maďarská vláda hájela zájmy svých občanů. Já vám fandím a velice vám blahopřeji, protože jste strážci bezpečnosti evropských občanů. Děkuji vám, děkuji. A teď SAD, pan Weidenholzer. Na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, toto tady není nějaký divadelní proces, žádné divadílko. Tady se jedná o dialog a já jsem velice rád, že to tady bylo zdůrazněno. Nejedná se o nic proti Maďarsku. Jedná se o společné hodnoty a Maďarsko je země, kde máme tedy určité obavy, ale nesoustředíme se pouze na Maďarsko. To je pro mě nesmírně důležité a chci vyjmout jednu oblast. To je oblast migrace. Já jsem sám byl v Rské a viděl jsem, jak to tam funguje. A musím vám říci, že je to strašlivé. Tady skutečně dochází k systematickému porušování lidských práv. Těhotné ženy jsou v, v poutech eh, eh, odváděny k lékařům. Eh, a já se táži, co s tím sledujete, těmito opatřeními. Nebylo by možné když se podíváme na to, co se stalo v posledním, předposledním roce, přišly tisíce lidí i do Rakouska. Zjevně tedy ta hranice, eh, kterou říkáte, že hájíte, ta společná asi pro vás zase nebyla tak důležitá. A teď, jak eh, jaký postoj máte eh, k politice přesídlování. Vy máte opačný postoj než Evropský soudní dvor, ale měli byste eh, realizovat jeho rozhodnutí, implementovat ho. A poslední otázka, proč nejste ochotni na radě, i když zaujímáte kritické pozice, proč nechcete přistoupit na žádost parlamentu eh, přejít k reformě šengenského systému. Já si myslím, že v tom případě, kdybyste prokázali tady ochotu, byli bychom schopni naše problémy společně vyřešit. Děkuji, tím končí tady kolečko koordinátorů a stínových eh, zpravodajů a teď eh, poslanci paní Gál na dvě minuty. Už je to po čtvrté, kdy se zde setkáváme na výboru Libe, ale to, je to po druhé, kdy zde diskutujeme o situaci v Maďarsku. Žádné objektivní indikátory nebo studie neukázaly důvod, proč bychom měli hovořit o systematickém problému v Evropě. Vzhledem k eh, tabulce číslo 17 tak eh, podle ní je prostě Maďarsko v čele této tabulky eh, té soudní revize a také co se týče řízení o porušení smlouvy, tak eh, jsme vlastně v průměru toho žebříčku a pak bylo otevřeno i řízení o porušení smlouvy v některých případech, kdy to komise s ostatními členskými státy vůbec neřešila. A také, co se týče řízení u OLAFu, tak to není nějak jiné než v jiných členských státech. Ani mediální situace není horší než třeba ve Spojeném království nebo Německu. Různé reformy zákonů byly velice detailně analyzovány. Reforma soudnictví, eh, médií, Eh, nakonec to získalo zelenou po zavedení pozměňovacích eh, návrhů. Tisíce neziskových eh, nevládních organizací funguje zdárně v Maďarsku. Pokud nemají co skrývat, tak proč by to měl být problém, když dostanou více než 30 tisíc euro ročně ze zahraničí? Nikdo nebije demonstranty v Maďarsku, opozice není zatýkána, uvězňována nikdo není vražděn z médií, zatímco se to děje v jiných členských státech. Proč tady vidíte jenom zde? Vidíte problém. Je to tady používání dvojích standardů, jenom protože jsme proti vašim imigračním plánům, no ale tohle je naprosto kontraproduktivní. Toto je další e, veřejné slyšení v řadě e, e, už. Je to opravdu znepokojící. Paní Inetfeld, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nemyslím si, že toto je skutečná debata, protože bohužel museli jsme zde vyslechnout propagandu maďarské vlády. Pan ministr, eh, a vy se hrozně smějete, no ale. Pane ministře, vy jste řekli, my Maďaři. Podívejme se na ta čísla, za koho vlastně hovoříte? Za všechny Maďary? Za většinu Maďarů? Když se podívám na ta čísla, tak vy jste vlastně nevyhráli většinu eh, v eh, posledních volbách a také pan Orbán nevyhrál ve svém referendu, tak za koho vlastně tady hovoříte? A snažíte se odvést pozornost od toho, že pan Orbán vlastně nemá většinu a říkáte, že národ má právo na svou vlastní pozici. Já s tím nesouhlasím, protože národ není osoba. Osoba má možnost na svůj postoj. A proto v demokracii máme pluralismus. A to je přesně to, co se snaží pan Orbán a Fidesz zničit. A tom je ten problém když budeme porovnávat eh, jeden zákon, druhý zákon s jednou zemí, vypadá to hezky, ale vidíme, že už leta letoucí eh, Orbán omezuje kritické hlasy a opozici. To není demokracie, to je falešná demokracie. Také říkáte, že si vedete ekonomicky relativně dobře. Jak byste si asi vedli bez podpory z Evropské unie? a bez toho, aby vás platili jiní občané, vy říkáte, už se nám vede dobře, už vlastně tu podporu nepotřebujeme. A také bychom měli možná detailněji se zaměřit na korupci, která vlastně okrádá maďarský lid. A Pane předsedo, myslím, že je opravdu na čase, aby politické strany přestaly hájit své členy, kteří jsou nedemokratičtí. A to teď platí pro EPP, pak máme jiné případy, které se týkají zase jiných politických frakcí. Ale po osmi letech takového neplodného pseudo-dialogu s panem Orbánem, který se staví hluše k demokracii, je na čase EPP vyhodila Fides. Paní Revodolom Bonifoj, děkuji vám, pane předsedo. Abych navázala na to, co říká paní Infeld. Myslím, pane ministře, jste říkal, že my útočíme na Maďary, ale já si nemyslím, že by to tak bylo, protože já tady sedím vedle kolegy, se kterým já velice ráda spolupracuji a on je Maďar. Myslím, že cílem Evropského parlamentu a Evropské unie je dosáhnout toho, že tyto hodnoty a, a základní práva, že budou respektovány všemi, a to především po svých evropských občanů, tedy i maďarských občanů. A chtěla bych promluvit ohledně situace práv žen, konkrétně tedy v Maďarsku. Práva eh, Evro, Rady Evropy ohledně eh, práv žen poukazuje na to, že v Maďarsku ženy nemají již eh, hrazenou antikoncepci, eh, pokud se jedná tedy o nepředkládané těhotenství. A to znamená, že pokud eh, žena se odstne tedy v nechtěném těhotenství, není jí antikoncepce nijak hrazena. Tato zpráva poukazuje na to, že také, že migranti Eh, bez dokumentů nemají eh, dost, dostupnou žádnou zdravotní péči, ani té urgentní. To platí i pro ženy a i pro eh, těhotné ženy. A to je prostě nelidské. Je zapotřebí s tímto skoncovat. Je třeba zajistit, že všichni občané, tedy i maďarští občané, jsou chráněni a že je vytvořen patřičný mechanismus, který to zajistí. My jsme Eh, my chceme hlasovat v březnu o usnesení ohledně aktivace článku 7. Ale také mám jednu otázku na Evropskou komisi. My jsme v říjnu 2016 hlasovali usnesení paní Intveld, abychom vytvořili mechanismus pro právní stát. V něm jsme indikovali, že komise se musí vyjádřit do září 2017, už je prosinec 2017. Takže kdy komise bude reagovat a vytvoří tento mechanismus zaměřený na právní stát, aby skutečně byla monitorována situace a byl dodržován právní stát po celé Evropské unii. Děkuji, paní Kudrická. Pane ministře, před eh, přistoupením k Evropské unii v roce 2004 jsme museli provést v našich státech mnoho změn. U nás v Polsku i v Maďarsku, abychom zajistili svobody, svobodu združování, eh, volební záležitosti, reformu veřejné služby a podobně. A vy teď máte eh, v podstatě monopolní eh, moc jedné strany v Maďarsku. Já si myslím, že jste sem přišel tak trochu jak na bojovou linii bojovat za maďarské občany, ale já se vás chci zeptat na jednu věc. Kde podle vás eh, Evropská unie útočí na maďarské občany? Protože my podporujeme demokracii eh, a eh, právní stát pseudovědecké definice na tom nic nemění. Kde, prosím vás, pěkně je vidět tento útok? Proč se chováte k Bruselu, jako by to byla Moskva? Vytváříte e, falešnou představu, fikci, Eh, údajně tu mají být nějaké eh, zvláštní dopady Bruselu na svobodu eh, maďarských občanů, ale v čem podle vás spočívají? Pan López Aguilar, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se obracím na pana ministra. Vyslechli jsme si velice pozorně jeho slova. A znovu jsme viděli, není to poprvé a není to náhodou, že, a o tom už jsme diskutovali na tomto výboru i na plenu Evropského parlamentu, při opakovaných příležitostech zhoršování závazku maďarské vlády, jejímž vy jste členem v souvislosti s hodnotami, k jejichž dodržování jste se zavázali, když jste vstoupili do Evropské unie v roce 2004. Ehm, ehm, maďarská vláda alespoň tak eh, to opakovalo mnohokrát, jakože hájí všechny maďarské občany, um, maďarský národ, přičemž je naprosto zjevné, že všichni, člen, všechny členské státy Evropské unie jsou takovými, ale na základě otevřených společností, pluralitní společnosti. Bez pochyby jsou Maďaři, kteří volí Fideš, ale jsou také Maďaři, kteří volí proti Fidešovi. Ale tyto všechny občany zastupuje tento evropský parlament. A to není žádné vněšování se do vaší politiky. My reprezentujeme rozměr dimenzi těch deseti milionů Maďarů na evropské úrovni. E, proto jsme tady a proto je také třeba, aby i maďarská vláda dostala tomu, k čemu se zavázala při podpisu přístupové smlouvy v roce 2004. Máme veškeré právo v této souvislosti eh, tady eh, stisknout varovný červený signál, když vidíme, že se narušuje pluralismus na základě kontroly ze strany maďarské vlády, když vidíme, že mizí svoboda tisku v Maďarsku Eh, když vidíme, jak maďarská vláda eh, provádí své kontroly a především, když vidíte, jak vy eh, se tady stotožňujete a jak postupujete v otázce například menšin a v otázce migrace. Podívejme se na rozhodnutí evropských soudů. Pan předseda přerušuje pana řečníka. Paní Pedali. Barbara. Paní Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vybídnout pana ministra a další zástupce Maďarska, aby nepocha- nechápali všichni, kdo je kritizují, jako ty, kdo jsou zmanipulováni a placeni proti Sorošovi. Já osobně mohu kritizovat mnohé věci ohledně pana Soroše, zejména ohledně repatriace. A to, co jsem ale chtěla říct, je, že ohledně referenda, ohledně eh, imigrace, je zapotřebí mít na paměti, že pokud žádosti eh, jsou špatně eh, vedeny na základě špatných informací, nebo pokud jsou takto špatně vedeny ty otázky v referendu, tak to samozřejmě vede i k ke ke špatné reprezentaci těch odpovědí. Když se hovoří o desítek milionech osob, které tlučou na dveře Evropy, cituji, desítky miliony v následujících desetiletích. To je dezinformace. Je dezinformace také říci, že nevládní organizace eh, eh, ochraňují nelegální činání imigrantů. Je také dezinformací říci, že Evropa chce snížit význam jazyka a kultury eh, Evropy. A je také dezinformací a pořád eh, vidíme, že návrhy Soroše jsou stavěny na stejnou úroveň jako návrhy Evropské unie. Nicméně zapotřebí dbát na rovnost práv eh, občanů Maďarska a jiných států. Toto jsou dotazy, které já vedu nejen na pana ministra, ale také na Helsinský výbor a Eh, také eh, reprezentanta eh, monitorovací orgánu. To, je, to jsou věci, na které se ptám. Jak tedy vést tuto kampaň na boj proti dezinformaci? Děkuji, paní Jaroka. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, vážení experti, vyslechli jsme si vaše prezentace, ale byla velmi jednostraná. Zejména proto, že já jsem pracovala pro nevládní organizaci dva roky a měla jsem tedy příležitost vidět, jak vypadá situace s migrací a mám úplně jiný pohled na věc. Je tu celá řada otázek, transparentnosti vládních organizací, referenda. A tady se využívají dvoje míry. Nechápu, co je špatného na tom, když se zeptáte lidí, co si o nějaké věci myslí? Přece to samé se děje všude po Evropě. Jako antropologická jsem to viděla. A to, co dělají experti na veřejné mění, je prostě to, e, že se ptají lidí. A ptají se také lidí, kteří žijí v malých e, městech a obcích. A proto bychom měli takto postupovat e, experti. Byla jsem zmatena tím, co jste říkali. my eh, Vzhledem k tomu, že vy pracujete pro veřejnost, proč bychom my jako veřejnost neměli vědět, odkud máte peníze a jak je využíváte? Pokud je to z evropských nebo jiných zdrojů, proč by to nemělo být známo? Kolik peněz vy e, využíváte pro práci nevládních organizací? Já jako mm, pracovnice nevládní organizace s tím nemám vůbec žádný problém, že by toto mělo být známou informací. V Dánsku, Švédsku, Vemte si z toho příklady. Tam všude se eh, můžete poučit z toho, že zapotřebí dbát i více na akademická stanoviska. Pak byste se možná na to nedívali tak jednostranně, na to, co se děje v Maďarsku. Protože v Maďarsku se, eh, se teď vede tedy eh, hm, hm, proti Maďarsku se vede řízení pro porušení smlouvy Nicméně pokud se ta e, tvrzení projeví jako neoprávněná, e, tak je zapotřebí podle toho jednat. Paní Pagantantul? Sí, muchísimas gracias. Děkuji mnohokrát. Já jsem si vás vyslechla s velkou pozorností E, domnívám se, e, já totiž vím, co to znamená populismus. Já jsem se také cítila jako stigmatizovaná a dizidentka, e, protože je třeba podívat se na diverzitu a ne prostě říkat, že občané všichni jsou úplně stejní. E, je, není možné dělat propagandu, to je něco velice, velice závažného. A proto tady máme tolik potíží ve spolupráci a v tom, co vidíme. Je třeba, aby tady byla zachována zásada prolarismu. A něco vám chci říci, pane ministře. Otcové Ježíše z Nazaretu byli uprchlíci prchali před pronásledováním. Mr. Shogo, please. Pan Shogo. Thank you. I will not uh, <clears throat> start with Christmas. <clears throat> uh, it's more than strange for me that uh, já tady nebudu začínat o Vánocích, už jsme vedli více diskusí o Maďarsku a eh, Dvakrát na seznamu bylo také Rumunsko a na červnovém, červencovém i zářijovém zasedání to bylo to, že najednou Rumunsko eh, zmizelo z tohoto seznamu těch zemí, proti kterým se vede řízení. Ale já se chci zeptat, jak je možné, že ze seznamu diskusí mizí země, z hledáčku, a to se tady nezmiňuje o Maltě, o Španělsku, eh, kde ne, že by ohrožovali nevládní organizace, ale tam lidi přímo vraždí. A když se podíváme, že místo předseda komise Timmermans už není zas tak nadšený ze zprávy paní Intveltové týkající se mechanismů právního státu, mohli bychom tady mít jiné diskuse a prostě sledovat jiné členské státy, než se jenom zaměřovat na Maďarsko a Polsko. Já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom se vrátili ke zprávě Sophie Intveltu a požádali komisi, aby vzala tedy vážně tuto záležitost právě z vlastní iniciativy a to by vyřešilo ty problémy, co tu máme, protože se tady pořád jenom diskutuje o Polsku a o Maďarsku eh, eh, a přitom tady máme 26, teď 27 členských států. Eh, a my mm, ještě můžeme požádat pana Zanyho. Děkuji vám. Pane předsedo, já mám dvě otázky, které chci položit panu ministrovi pro zahraniční záležitosti. Jedna je taková obecná politická otázka. Domníváte se, že je správné domnívat se, nebo že je správné, když maďarská vláda eh, se táže eh, maďarských občanů a máte pocit, eh, že, to vypa- že prostě vzbuzovat dojem, že 500 milionů občanů ohrožuje 10 milionů Maďarů, je správné? A druhá věc, solidarita. Můžete zahajovat akce solidarity tím, že budete uvádět občany v omyl? protože podíváme-li se na ty dotazníky, které jste vypracovali v rámci těch kampaní konzultací veřejnosti, eh, tam byla taková otázka, jako chcete, aby ilegální migranti zabíjeli vaše děti, vaše ženy, eh, No samozřejmě, každý evropský občan by řekl ne, kdyby ta otázka mu byla položena takto, ale to není solidarita otázku klás takovýmto způsobem. A když už hovoříme o solidaritě, rád bych se zeptal pana ministra, v Evropské unii v těch případech eh, v migraci v minulých letech jsme viděli strašlivé scénáře, kde desetitisíce tisíce Eh, nedoprovázených dětí eh, se dostávalo do Evropy. Mohl byste akceptovat, že 1300 dětí, malých dětí eh, by snad mohly být akceptováni jako v Maďarsku. A přijal byste to nebo ne? Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Pane předsedo, evropské hodnoty, o nich se tu hodně povídá. Pro velkou část 20. století evropské hodnoty byly, bylo to spíš otázka eh, komunistů nebo pravice, ta, ale každý na to měl jiný názor. Jak se na to teď díváte teď? Znamená to tedy podporu eh, byrokracie nějakého eh, parlamentu? Jediná skutečná demokracie je ve Velké Británii a Velká Británie opouští EU. A tak to tedy vypadá s evropskými hodnotami, které jsou vyhlašovány nevoletnými e, byrokraty. A teď se hovoří o, o bytí za to, že jsme demokratičtí, protože se uh, odvážíme hovořit za naši zemi. A vy eh, takto se obracíte proti Maďarsku a tak podobně se obracíte i proti nám, kteří odcházíme. A to znamená, že nás všechny chcete eh, potrestat, chcete nás udržet jako ve vězení tímto způsobem, to je typické pro Varšavskou smlouvu. Ne, už vám skončil projev, říká předseda. A nyní vaše závěry, prosím, vážení řečníci. Ještě jednou vám chci poděkovat za to, že jste byli tak disciplinovaní a umožnili nám, abychom si skutečně mohli vyslechnout všechny. Já se omlouvám za, tu, za ten krátký řečnický čas, dvě minuty, ale děkuji současně kolegům za to, že byli schopni toto dodržet, děkuji za disciplínu a to nám teď umožňuje, eh, eh, abychom takto postupovali dál. Vím, že to bylo někdy složité. A nyní se vrátíme tedy, jak jsem říkal, k těm eh, Eh, původním řečníkům. Jako první promluví ministr eh, zahraničí. Máte slovo jako první. Pane Šiarto, děkuji vám za tyto poznámky. Já bych na úvod rád řekl, že Maďarsko je že je v zájmu Maďarska být členem silné Evropské unie. A to je možné když budeme vést racionální diskuzi o budoucnosti. A ne, když se necháme unášet emocemi. Já jsem byl poslancem 16 let v Maďarsku, pane předsedo. A slyšet v Evropském parlamentu, že Eh, zda tedy vláda může reprezentovat svoji zemi. To je opravdu bizarní otázka. Já nechci být eh, drzí vůči paní poslankyni, ale jako je procento evropských občanů eh, zvolilo vás. A to bych opravdu tedy nechtěl dále rozebírat. Takže vláda reprezentuje Maďarsko a tedy i maďarské občany a a stanovisko občans, občanů Maďarska nás vede k činům. A tak to i zůstane. Nyní několik konkrétnějších odpovědí. Myslím, že e, diskuze má smysl, pokud nediskutujeme o nějakých e, věmech, e, zdáních nebo emocích, ale o faktech. Já jsem neříkal, že každý migrant je terorista, ale eh, pokud dochází k vlně imigrantů 1,5 eh, milionu, eh, tento přítok je neregulovaný, tak to umožňuje příležitost pro teroristické obča- organizace, aby skryly teroristy mezi tyto migranty a bylo by pro ně mnohem těžší eh, tyto teroristické eh, snahy skrýt eh, předtím, než došlo k této vlně migrační. Migrační tlak bude narůstat, s tím souhlasí i NATO. Summit EU a Afriky minulý týden také diskutoval o tom, že potenciální migrační tlak z Afriky může být neomezený a co se týče nevládních organizací, je tady asi 60 tisíc nevládních organizací, různých organizací, které pracují v Maďarsku. My jsme si vyslechli jednu z nich. Maďarští občané eh, jedno procento z daně z příjmu odevzdávají nevládním organizacím a proto ministerstvo má tedy eh, patřičné eh, záznamy. 282 eh, maďarských občanů se, se mm, se může vyslovit a jedná se o 700 milionů veřejné podpory pro tyto nevládní organizace. Když hovoříte o začlenění práce nevládních organizací do vládní práce, to je dobré, ale není možné eh, jednotlivé občany, kteří pracují v nevládních organizacích, začlenit do eh, práce vlády, tak eh, to už nejde. My postupujeme správným způsobem a budeme tak dělat dál a budeme se dále ptát občanů, co si myslí. V moderním světě aby bylo možno zavedeno nějaké pravidlo, podle kterého nevládní organizace musí deklarovat zahraniční podporu, znamená škrtit občanskou společnost, jak zde zaznělo? To je opravdu směšné. Další konkrétní otázky. Maďarsko respektuje všechny mezinárodní právní povinnosti, ale také očekáváme všechny ostatní, co se týče Maďarska, že budou respektovat maďarské zákony. My stanovíme, kdo eh, dostane azyl na základě mezinárodních pravidel a právních eh, eh, podkladů. A pokud někdo bude splňovat tyto podmínky, tak to znamená, že jeho žádost o azyl bude schválena. A pokud nebude plnit ona kritéria, tak ta žádost schválena nebude. Co se týče eh, rozsudku eh, Baka proti eh, Maďarsku, mohu vám tedy říci ohledně toho soudního rozhodnutí, já jsem nevěděl, že to je tedy tak důležité. 14. září 2016 jsme zaplatili odškodné a implementovali soudní rozhodnutí a udělali všechno, co bylo zapotřebí. A samozřejmě kdykoliv v budoucnosti jsme ochotni o tom diskutovat a diskutovat také s Evropskou komisí. Marta Pardavi. From... Mm, děkuji. Marta Pardavi z Maďarského lesnického výboru, prosím. Děkuji. Já bych ráda zareagovala na několik otázek, které byly přímo položeny mně a nebo se dotýkají způsobu fungování neziskového nevládního sektoru v Maďarsku a občanské společnosti. Jak už jsem na úvod řekla, je důležitá transparentnost je to legitimní hodnota a určitě je legitimní vědět, kdo koho financuje. Ale to už v Maďarsku existuje a funguje. Už k tomu existují velice detailní pravidla, kterými se musí řídit maďarské nevládní organizace v souvislosti s financováním. Musíme odkryt veškeré zdroje financování, na co peníze vynakládáme, jak vypadaly ty granty z hlediska aktivit a finančních eh, parametrů eh, u Helsinského výboru, to by bylo takových 60 stránek v Excelu, eh, je to vyplněné v předepsaném formátu, má to na našich webových stránkách i na stránkách soudu a ten nový maďarský zákon nepřináší nic nového Jediné, co přináší, je, že požaduje po nevládních organizacích, aby na webu a na všech svých publikacích eh, dali najevo, že jsou financováni ze zahraničí. My třeba máme spoustu projektů v oblasti asilové politiky nebo trestního práva, které se zabývají tím, jak zlepšit implementaci evropské legislativy v oblasti azylu a trestního práva a my dostáváme peníze na to, abychom takto podpořili evropské hodnoty a teď je to vlastně považováno za takové podezřelé zahraniční financování a ne Tvrdívá se, že ne všechny neziskovky eh, mají problém s tímto, ale ne všechny eh, nevládky se ozvou. Eh, ne, nebudou informovat o těch problémech, které jim to činí při poskytování jejich služeb a zvláště co se týče toho lokálního vládního financování pro nevládní organizace v Maďarsku, tam je to opravdu za důležité téma, eh, které prostě brání těm nevládkám v tom, aby o tom jasně hovořili. Protože pokud se ozvete o těchto problémech, tak nedostanete pak třeba už další financování. Další téma azyl. Maďarský ministr zahraničí právě uvedl, že Eh, jsou eh, azylové žádosti posuzovány v souladu s mezinárodním azylovým a humanitárním právem. Letos bylo asi tisíc osob, které dostaly mezinárodní ochranu. Většina z nich není v Maďarsku. Proč tam nejsou? Protože v souvislosti s maďarským a mezinárodním právem by Maďarsko bylo povinno také pomoci integrovat tyto osoby. Ale kromě měsíčního pobytu v uprchlickém táboře není žádná podpora pro ně a e, těmto lidem hrozí bezdomovectví a další problémy a navíc ty národní konzultace rozdmíchaly xenofobii. Maďarsko nechce integrovat osoby a proto jsou uprchlíci nuceni jít dále a odcházejí dále. A když OSN v Dubnu tady e, říkalo členským státům, aby eh, v rámci Dublinu nevracelo uchazeče o azyl do Maďarska. Bylo to z tohoto důvodu, protože azylový eh, systém eh, v Maďarsku byl ochozen o svoji možnost poskytovat ochranu. A to za účelem, aby migranti, purchlíci byli mimo tuto zemi. Děkuji a nyní na pět minut pan Polák na pět minut. Děkuji vám. Asi dnes získáte takový dojem, že ta diskuse není o mediální situaci v Maďarsku. A já mám jiný pocit, že eh, to je diskuse o migraci, ale ta mediální krajina v Maďarsku prostě byla leta letoucí destruována a e, Maďaři mají tedy jednostranný přístup pouze k informacím vlády a potom není e, těžké e, spustit nějakou antikampaň. A pokud chcete tedy nějak potírat tu vládní kampaň, tak k tomu nemáte moc prostředky a každý kdo by něco takového udělal, tak dostane prostě nálepku, že ho platí Šoroš a nebo bude stigmatizován ještě hůře. A to se děje právě prostřednictvím těch médií, které v posledních letech dostaly pod kontrolu Fidesu kdo zde zmínil, že zde nejsou žádná objektivní fakta nebo ukazatele, že by situace byla špatná v Maďarsku, ale z hlediska médií je to velice snadné. Máme tam celou řadu indikátorů, Freedom House, reportéři bez hranic, eh, index plurality médií Evropské unie se publikuje každý rok a pro každého je to přístupné. A Maďarsku se ale říká, že Freedom House a tyto organizace nějakým způsobem jsou součástí celého toho komplotu, který zpřádá ten starý pán jménem George Soros. Tak to je taková jednoduchá odpověď. Další aspekt. Když je nějaký objektivní problém s svobodou médií, tak celá řada uh, novinářů byla vyštípána eh, z lokálních eh, stanic, z deníku Nepša Bacák a, a jiných a opustili svoji profesi. A to v důsledku politického zasahování, které se opravdu brutálním způsobem odehrávalo na všech úrovních médií, takže rada, řada lidí z oboru odešla a ti, kteří zůstali, tak každý den prostě musí hrát nějak tu hru s těmi nastavenými pravidly, která diktuje Fides. Někdo říká, že národní konzultace je dobrý způsob, jak se zeptat lidí na názor. Já nevím, jestli se někdy dívali na ten dotazník tohoto druhu. Je to prostě takový hoax, to nejsou vůbec žádné reálné otázky. A a když máte, kladete nereálné otázky, tak nemůžete dostat reálné odpovědi. Jediná odpověď na jakoukoliv odpověď poskytnuté na tento dotazník, tak to prostě posílí Fides. A víme, že oni ani nepočítají, kolik obdrželi těch dotazníků zpět. Není to nějak řádně zpracováváno, registrováno. Takže to není žádný skutečný dialog, který by se tímto prostřednictvím odehrával. Potom zde zazněla otázka na období před rokem 2010. Já vám upřímně mohu říci, že když se podíváte na články, které jsem psal v té době, tak jsem také nějak nechválil eh, situaci. Byly tam nejrůznější lobbystické skupiny, které se snažily v médiích prosazovat politické eh, vlivy. Ale je třeba také říci, že to rozložení sil tehdy bylo ještě takové více spravedlivé než dnes. Samozřejmě v těch reklamních um, smlouvách eh, byla vláda vždy přítomná, ale ne tak výrazně jako nyní, protože někde jsou financováni stoprocentně z, těchto, z této inzerce a někteří nedostanou prostě nic. Není to jenom nějak kvůli Evropě, že bych chtěl žít v zemi, kde je mediální svoboda. Není to kvůli EU, je to kvůli Maďarsku, je to kvůli mým dětem, je to kvůli mým studentům, kvůli mým spoluobčanům, že si toto přeji. EU to možná může podpořit a děkuji za to, ale nedělám to kvůli Evropě. Děkuji. A na závěr pan Šanto na pět minut. Děkuji. Nedomnívám se, že kdokoliv v Maďarsku by si měl opravdu myslet, že jsou ohrožena jeho politická i jiná práva. Eh, já jsem se eh, Maďarsko nemá žádný problém s právním státem. Tady bych neviděl žádný problém. A teď jako reakce na paní Sargentini Díval jsem se na článek 2. Tady je naprosto jasná definice. Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, lidská práva, právo státa, plur, právní stát, antidiskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita, rovnost. jsou toto jasné koncepty, koncepce nikoliv. vy to chápete způsobem, jakým to chcete chápat. To jsou velmi slabé koncepty. Hovoříme tady o obecných univerzálních evropských hodnotách pro imigranta, co je pro něj základní právo dostat azyl v první bezpečné zemi anebo v jakékoliv zemi na světě, kde si to zrovna vybere. Eh, jak to vypadá s manželstvím gejů. V mnoha státech to není legalizováno. Jiné, jiný ústavní soud říká, že e, e, uzavřít manželský svazek mm, e, homosexuální je zákonem povoleno, je právem, v jiných ne stát musí uznávat jiné pohlaví než muže a ženu. Jsou takové vlády, které rozeznávají i jiné gendry. Jsou tady různé Eh, názory na věc. Mají například menšiny právo uchovávat své tradice. Podívejme se například, jak to vypadá s migranty ve Francii. Eh, je eh, smějí například evropští občané v některých arabských státech vstyčovat kříže? Jak to vypadá s ochranou plodu eh, lidského plodu. V některých zemích je chráněn, v jiných ne. Takže jak chcete tady debatovat o rovnosti a základních právech? Ono to zní nádherně, ale jak je chcete specificky obhajovat, to eh, je obtížné nějakým způsobem zobecnit na základě těchto nejasných koncepcí. A podívejte se na eh, národní konzultace Druhá věc, na kterou chci zareagovat, to jsou evropské peníze a jakým způsobem souvisejí s zásadami právního státu eh, v těch zemích, kde jsou přijímány. Když hovoříte o škrtech z evropských fondů, vážení europoslanci, jenom proto, že vláda kritizuje EU, a chceme ještě evropské fondy? Maďarsko v této části středovýchodní Evropy má za sebou traumatické dějiny. Po první světové válce eh, jsme tahli za ten špatný konec provazu. Eh, ruská okupace. A když se podíváme na změny po roce 89, liberalizovali jsme naše trhy a když jsme vstoupili do eh, Evropské unie, otevřeli jsme naše trhy i trh práce. A vidíme eh, tady mobilitu pracovních sil mezi východem a západem a také jsme přispěli k hospodářskému rozmachu Německa. Takže prosím, nezačínejte mi říkat, že toto, že my jsme jakýsi přívěšek Bruselu, to vůbec není pravda. My jsme udělali mnoho věcí, abychom byli transparentní při našem přispívání do Evropské unie. Já si uvědomuji, že někteří kolegové přicházejí. Takže zpravodajové a stínoví zpravodajové se teď sejdeme, zhodnotíme toto slyšení. Děkuji zpravodajům a jejich stínovým zpravodajům za práci na této tak citlivé složce a moc bych vás požádal, abyste zachovali ještě chvíli klid místnosti. Návrh zprávy, kterou jsme předložili v březnu, lidé by si to měli uvědomit. A teď dám pouze několik minut. Slovo naší zpravodajce na pár závěrečných poznámek. Děkuji, pane předsedo. Hmm. Já si myslím, že toto je proces, kterým procházíme, který provádíme a který potom povede k hlasování v červnu a ještě později v září a bylo by příliš brzy nějakým způsobem uzavřít tuto otázku. Já bych ráda řekla jenom dvě věci, jak již jsem citovala ze sdělení komise z roku 2003, když jsem vysvětlovala, že Celý ten postup v souvislosti s článkem 7 znamená daleko více eh, než jenom nějaké navršení se různých postupů pro řízení pro porušení smlouvy. To je daleko více. Neznamená to, že třeba jenom eh, to takto konstatovat. Všechno je stále ještě na stole a eh, je třeba o velice opatrně postupovat ve vyvozování závěru. Někteří kolegové na to poukázali taky měli bychom být velice opatrní, abychom tady nesměšovali záležitosti státu, vlády, strana a lidí. Strana není vláda, stát není vláda, nebo strana a lidé jsou individu, jednotlivci a je velice důležité, abychom toto dodržovali, toto rozlišování a nesměšovali to. A Eh, teď bych ještě ráda zdůraznila, my rozhodně nesoudíme Maďarsko. My jsme s tou zemí a díváme se, eh, jakým způsobem evropské hodnoty se prosazují v Maďarsku pro blaho evropských i maďarských občanů. Děkuji vám velice a těším se na pokračování naší práce. Děkuji mnohokrát eh, naší zpravodajce, stínovým zpravodajům, děkuji také všem europoslancům, kteří kteří se vyjadřovali v této tak citlivé otázce. Děkuji všem za účast, děkuji všem řečníkům, kteří k nám přišli a ukončuji toto slyšení. Ještě jednou všem velice děkuji a my teď budeme pokračovat s hlasováním, mm, takže zhruba na 30 sekund přerušuji zasedání, než přistoupíme k hlasování. Přistupte, prosím, pěkně, připravte si hlasovací kartičky. Stay where you are if you're voting. Colleagues, take your seats. We're ready for the vote. Dámy a pánové, už jste připraveni pro hlasování. Výborně, usaďte se. Pokud se nezapojíte do hlasování, tak máte možnost odejít. Učiňte tak, prosím. Hlasujeme o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Je to na základě interinstitucionálních vyjednávání. Zpravodajko je paní Makovej. Paní Makovej, chcete ještě něco říci před hlasováním? Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem jenom poděkovat kolegům za skvělou spolupráci. Paní Činiči a EPP a další. Podařilo se nám zde dosáhnout brzy schody a vyslechnout si technická vysvětlení od různých odborníků, takže to probíhalo velice zdárně, to naléhavé téma, protože diskutujeme o EU LISA, o interoperabilitě databází, o naplňování databází ze strany členských států, protože k tomu mají povinnost a to my podtrhujeme. A také je to otázka výzev migrace, terorismu, organizovaného zločinu které by šlo z části řešit právě díky fungujícím EU LISA. Děkuji. Děkuji vám, paní Makovej, paní Wikström, vy máte procedurální věc? Ano, pane předsedo, já mám procedurální věc za ALDE. Já žádám za ALDE odložení podle článku 199 a to proto. My jsme navrhli, aby se to odložilo aspoň do 15. ledna. Je to jednoduchý důvod. Řešíme zde legislativu, která je nesmírně důležitá. EULISA je evropská agentura, která má dlouhodobě poskytovat řešení pro operativní řízení rozsáhlých informačních systémů. A toto bude mít nesmírné dopady na architekturu tohoto systému, na bezpečnost, demokratickou zodpovědnost Evropské unie. A potřebujeme toto odložit, protože vyjednávací proces v parlamentu byl nesprávně nastaven a byl uspěchaný. Návrh komise byl předložen teprve v červnu tohoto roku a zpráva byla vyjednávána pouhé dva týdny. Pouhé dva týdny, pouze dvě stručná, krátká setkání stínových zpravodajů se odehrála. Podívejme se na jiné legislativu, například moji, kdy jsme se sešli 22krát se stínovými zpravodaji, než jsme se shodli. Paní zpravodajka také eh, odmítla eh, přijmout komisi EDPS a zástupce EULISA na setkání stínových zpravy, i když je to velice technická záležitost a potřebovali bychom určité vyjasnění e, a diskuse v týmu. Takže obecně to bylo nesmírně uspěchané. Bylo to protlačeno v příliš nezralé podobě. Já chci potrhnout, že moje frakce podporuje silný mandát pro EU-LISA protože ten otevírá možnost interoperabilitě a víme, že tento návrh přichází z komise, má přijít z komise v příští týden 12. prosince a měli bychom to tedy řešit v tomto kontextu. Já nechci nějak zastavit tento postup, ale musíme řádně vyjednávat na správném právním základě a to se tady neděje. Takže budeme-li dnes hlasovat, tak rozhodně naše frakce bude hlasovat proti. Děkuji, to je procedurální eh, poznámka podle článku 190 odstavec 4. To si vyžaduje většinu přítomných, aby před hlasováním těsně dali najevo, zda si přeji odložení hlasování. Paní Makovi, chcete se přihlásit o slovo? Dámy a pánové, jenom než vám dám slovo, mm, paní Makovi, mm, tak Kolegyně a kolegové, prosím vás, na chviličku. Nechceme zde zahájit rozpravu, protože to, co bylo uvedeno v rámci procedurální poznámky, bylo možná příliš dlouhé, ale jde tedy o odložení hlasování a někteří poslanci chtějí hlasovat co nejrychleji. Paní Wikström se, myslím, vyjádřila jasně, a jde esenciálně o to, že podle článku 190 stavce 4 se má odložit hlasování a je třeba, aby se tedy vyjádřila většina přítomných eh, a já navrhuji, abychom o tom tedy hlasovali, zda budeme hlasovat nebo nebudeme. Paní Makové, já si dovedu představit, že chcete zareagovat na to, co zde zaznělo, ale pokud, tak opravdu jenom velice stručně. Děkuji vám na, navzdory té procedurální otázce, která není procedurální otázkou, budu stručná. Měli jsme technické setkání s EDPS a EULISA. A to na základě žádosti ALDE, takže není pravda, že se takové setkání nekonalo. Všichni ostatní stínové zpravodaj se odmítli zúčastnit, protože řekli, my jsme o tom přesvědčení, takže my jsme to zorganizovali na základě žádosti paní Wikström to setkání na technické úrovni. A na těch dvou setkání stínových jsme detailně diskutovali a našli jsme schodu ve všech kompromisech až na jednu věc, takže já jsem silně proti této žádosti. Děkuji, vážím si toho, že jste byla stručná, opravdu bychom neměli zahajovat eh, rozpravu tomuto tématu, ale paní v Extrém zde legitimně tedy na základě příslušného článku měla procedurální poznámku, takže i hned přejdeme k hlasování. Kolegové, prosím, dávejte pozor. Je to většinové hlasování. Můžeme hlasovat s dvižením eh, roky nebo musíme hlasovat elektronicky. A omlouvám se, v tomto výboru je všechno elektronické. Takže budeme hlasovat. Kolegyně, kolegové, prosím. Prosím o klid. Takže budeme hlasovat následovně. Pokud budete pro zelenou, pokud chcete hlasovat červeně, čili hlasovat proti, znamená, že nechcete, aby se dnes hlasovalo. Takže Paní Holmajer říká právě, že jsem vás naprosto zmátl a zklamal. Já tak. Ano, pokud si chcete odložit hlasování. A zahajuji hlasování a pokud chcete odložit hlasování, tak hlasujete pro. Takže ano, znamená odkládáme hlasování. A podívejte se prosím na své koordinátory. Podívejte se na koordinátory. To je asi nejlepší, jak se můžete zachovat. Stále máme otevřené hlasování, protože paní Holmajer ještě nehlasovala. No teď hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto, takže musíme hlasovat. Děkuji. Sorry, I do have to indicate that no Hungarian... A bohužel není k dispozici maďarské tlumočení, protože maďarští tlumočníci jsou nyní na tiskové konferenci, takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 52, hlasujeme. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnu. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Osmdesát tři až osmdesát pět a blok zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 86 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 88 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 3 od eh, výboru pro rozpočet. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Zahajuji hlasování o desítce. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 102 až 104 amblok zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 14 až 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 4 od rozpočtového výboru. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis. Pozměňovací návrh 5 od rozpočtového výboru. Končím hlasování. přijat. Pozměňovací návrh 1 od rozpočtového výboru. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Kolegové, víte, to je jmenovité hlasování, já ho nevidím. Musíme začít znovu kompromis návrh 6, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 118 až 119 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 63, 65 a blok zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 7 od rozpočtového výboru zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 126. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 132 až 133 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 134 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 135 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 24 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 20. 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 136. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 8. Od rozpočtu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 139. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 140. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 33 a 134. en blok. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. 34 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 146 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 147 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 148 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 150 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 151. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 152. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 157 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 158 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 159 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 37 a 160 dohromady. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. 161 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. 38 zahajuji hlasování. Končím hlasování přijet. Deset od rozpočtu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 39, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 162, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 163. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. První část 164. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Druhá část 164. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 165. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 142. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 12. Od rozpočtu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 160 nezahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 13. Kompromis 13. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 171. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Poslední návrh 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 15. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijat 47. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijat 48. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijat 16. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijat 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 49. Hla, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Někdo někde kope do stolu. Kdo to je? Mě to tady rozru... Já vím, že zasedání Libe je stresující záležitost. 176. Zahajuji hlasování. Také bych si do něčeho kopnul. 176. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Úvodní ustanovení 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 58. 2. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 62. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 72. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 80 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 6 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Závěrečné hlasování, to je jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. A můžeme ukončit hlasování. Je Text přijat 40 hlasy pro, 10 proti, 40 zdrželi. Takže máme rozhodnutí nyní o vstupu v jednání. Kdo zahájí hlasování? Všichni hlasovali? Končím hlasování. 40 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. A to je konec hlasování pro dnešek. Děkuji vám, kolegové. vedi anche sempre con questi colori di Colleagues, for those of you staying, we're going direct. Pro z vás, kteří zůstáváme, přejdeme rovnou k bodu 8. Takže pokud chcete setrvat s námi, zůstaňte a kdo chcete odejít, prosím, odejděte kvapně, ať můžeme pokračovat. Toto je dokument paní Ernst Paní Erz je zpravodajka a je přítomná. Paní Erz, já jsem vás neviděl. Kolegové, můžete prosím opustit místnost potichu, protože nás čekají ještě dva body na pořadu jednání a já bych je rád zvládl nějak efektivně. Děkuji. Kolegové, toto je aktuální stav o situaci v rámci třístranných jednání týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů. Naší zpravodajkou je Cornelia Ernst. A stejně tak jako v celé řadě třístranných jednání se tady hodně pracuje. Chci poděkovat všem kolegům eh, za rekordní počet třístranných jednání, která se vedou. Toto je zrovna jedno téma, v němž jsou tak nutná. A 19. října eh, paní Ern zahájila třístranná jednání a já jí teď dám slovo, aby nám podala zprávu o tom, jak situace teď vypadá. Děkuji. Prosím. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych ráda něco řekla k naší zprávě, k aktuální situaci. Rada bych vám připomněla, že cílem našeho nařízení spočívá v tom, jak použít ochranu osobních údajů i na evropské úrovni a harmonizace nelze dosáhnout pouze v určitých oblastech. Potřebujeme skutečně právě na evropské úrovni. Chceme mít jednotný režim ochrany osobních údajů, což také znamená pro agentury i pro instituce a grémie Evropské unie že um, tady byl poměrně velký, byla nepřehledná situace na evropské úrovni a právě proto komise předložila tento návrh. Jiný smysl to nemá. Jak tedy vypadá stav věci? Za prvé máme celou řadu otázek, kde jsme se mohli dohodnout poměrně rychle a nalézt kompromis. Řeknu to tak, jak si hovorově. Kdybychom včera komisí bývali, eh, mohli mm, dospět ke kompromisům na základě toho, co se projednalo, bylo by to bývalo možno, ale bohužel se to nestalo, protože rada nebyla ochotná předložit seriózní kompromisy, o kterých by se dalo jednat. Jaké jsou otevřené problémy? První a nejdůležitější bod je rozsah. Působnost tedy. Samozřejmě není možné, aby v působnosti se objevily najednou uh, Eh, jenom některé agentury a některé ne. A řeklo by se, pro tyto agentury to nemá platit, ale jinak obecně pro evropské instituce to platit mám. My se domníváme, že Europol, Eurojust a Pol samozřejmě platí do, půs, promiňte, patří do působnosti směrnice a měly by být zapojeni do harmonizace a nikoliv výjímány. Za eh, tímto zvláštním ustanovením nebo výjimkou či výjimutí vůbec nespočívá žádný zvláštní důvod. A my jsme prokázali naši ochotu ke kompromisu jako parlament. Chci jenom konstatovat, že jsme navrhli například pro Europol, aby existovalo určité přechodné období že by se prostě daly eventuálně problémy, které třeba ještě nevidíme, ale mohou se vyskytnout při implementaci režimu jednotných údajů, že se to může vyskytne a tudíž bude zapotřebí určitého přechodného období, aby se mohlo dospět k harmonizaci. No domnívám se, že to je ten nejserióznější návrh, který lze vůbec, předl- vůbec předložit. Pakliže ovšem tady panuje názor, jako na radě, že prostě ta harmonizace na evropské úrovni by vůbec nebyla možná implementovat. My jsme u, Euro, u Eurojustu okam, nabídli okamžitě, tedy na tom pracovat s Eurojustem se totiž právě teď vyjednává v rámci třístranných jednání o jiných záležitostech, právě tak jako o tomto nařízení. A tady prostě nevidím žádný srozumitelný důvod, proč by se to mělo nějakým způsobem odkládat a něco zapsat do tohoto nařízení, něco, co je potom třeba zase vyjmout. Není tady žádné vážně odůvodnění pro to a rada opět nebyla ochotná konkrétní návrhy předložit na základě Europolu nebo Eurojustu a zdůvodnit, proč by nemělo být možné konat hned teď. Eurodac OK, tady si myslím, s tím teď nemáme problémy, aby to teda bylo vyňato, proto to, že Eurodac je veden pod EU Líza a tím pádem by se to dostalo stejně do působnosti tohoto nařízení, ale jiným způsobem. A myslím si, že tady by ani nespočíval žádný problém. U EPO se domníváme stejně tak jako u Europolu, že bychom tady mohli postupovat obdobně, čili zavést přechodné období, bude-li to nezbytně nutné, Samozřejmě by šlo udělat i víc, ale dobře, celý život je kompromis a my jsme ochotní ke kompromisům. E, musíme vést ještě jednu diskusi. Samozřejmě se domníváme, že ty mise týkající se druhého pilíře sem nepatří. Ano, tady můžeme reagovat flexibilně, i k tomu byl Evropský parlament vždy ochoten, ale nebyli jsme ochotni kapitolu 8a nějakým způsobem pochovat protože se domnívám, že bychom nemohli uskutečnit ten cíl, který jsme sledovali a považujeme za naprosto nesmyslné říci pro další nové příští agentury a takové, které k tomu přistoupí Frontex a tak dále. Tam to má platit, ale Europol, Eurojust to ne. No, neexistuje žádné vysvětlení, mm, co by jaksi nám odůvodnilo rozumným způsobem, proč by tomu tak mělo být. Čili tento problém je otevřený a co jsme ještě nedodiskutovali až do konce, ale tady vidím dobrou možnost kompromisu, to jsou vnitřní pravidla, o tom lze diskutovat, to jsme mohli konstatovat taky včera. A bylo by se to podařilo, kdybychom bývali zvládli i tu předešlou část a mohli bychom bývali dospět k řešení a, a rozhodnout to příští týden. Na závěr chci říci, rada nesplnila svůj úkol nejednala odpovídajícím způsobem, nejednala s námi seriózně. Vycházela bych z toho, že harmonizace evropského práva na ochranu osobních údajů e, je na evropské úrovni samozřejmě nesmírně důležné, ale že to není žádné ďáblovo dílo. bude se postupovat e, takovým způsobem, no tak to rozhodně není úroveň diskuzí, e, do které bychom se rádi pustili kdyby to rada měla vážně a skutečně seriózně s námi jednala, co já vím, Europolu, Eurojustu, jednotlivě, eh, ale k tomu nebyla rada ochotná. Existuje tady odpovědnost, která spočívá na všech stranách a této odpovědnosti rada nestá, ne, nedostála. A eh, proto bych ráda řekla, že to rozhodně nespůsobilo estonské předsednictví, které udělalo všechno, co bylo v jeho silách. Já to respektuji a za to chci také poděkovat a také samozřejmě děkuji zejména všem stínovým zpravodajům, eh, kteří velice silně, velice dobře spolupracovali podporovali mě a nechci zapomenout na milý sekretariát a na komisí, která vždy stojí nápomocna, ale eh, a která se snaží vnášet hodně rozumu do těchto vyjednávání. Děkuji vám. Thank you very much, Mrs. Ernst. And, um, I... Děkuji vám, paní Ernst. Já jsem se snažil sledovat průběh prací na této tematice a je logické, proč někteří poslanci s tím mají eh, problém. Já mám pocit, že estonské předsednictví eh, to teď bude předávat asi bulharskému předsednictví. To je aktuální situace. Ale je dobré slyšet od poslanci, proč vznikla tato neuspokojivá situace. Každopádně děkujeme za tuto zprávu a informaci. Kolegyně a kolegové, eh, já ne stínový zpravodaj, chcete k tomu něco říci? Nechcete? Já jsem jenom chtěl poděkovat Kony za její práci v rámci vyjednávání a také chci říct, že je opravdu potřeba, aby se členské státy pohnuly v té naší hlavní žádosti mít harmonizovaný přístup ve všech oblastech. Chceme, aby zde byla dosažena interoperabilita a lepší výměna informací. A, a nemá smysl zde mít společné standardy jenom pro členské státy, ale potřebujeme společné standardy a definice také pro evropské agentury, jejich systémy, protože jinak nebude možné vyměňovat ta data, protože se to bude řídit jinými eh, právními ustanoveními a definicemi a to by nebylo moc nápomocné. Děkuji. Zostra. Děkuji, já jsem poněkud zklamaný tím, co zde říkala zpravodajka. Já také nechápu vlastně, proč by měl být ze společného režimu vyňat Europol a Eurojust. Zpravodajka eh, říká, že neví proč a možná byla by ochotná udělat nějakou úvahu na toto téma, proč to tak je. Že to je možná bezpečnostní důvod, je to bezpečnostní problematika a že se to nějak dotýká tedy té vnitrostátní suverenity, nebo proč tedy může zpravodajka přece jenom o tom zauvažovat? Eh, kolegyně, kolegové, nemusíme nutně vést rozpravu, ale samozřejmě je to zajímavá otázka. Chcete nějak slovo zareagovat na to, co říkal pan Zilstra? No tak oni už pod to spadají, ty členské státy pro tuto úpravu. A chceme to zharmonizovat a vlastně proto panují všechny předpoklady. Není tam žádný právní problém, alespoň mě není znám, nebyl mi před, přednesen. Možná, že je zde tady myšlenka, že se nesmí sahat na Europol, ať už z jakéhokoliv důvodu. Ale u té revize nařízení jsme to udělali taky. A neexistuje tedy zde žádné rozumné zdůvodnění, které by mě bylo známo. Dobrá, děkuji, děkuji Kony za tuto zprávu, průběžnou informaci a přejeme hodně zdaru při jednání s bulharským předsednictvím. A má to naši podporu. Takže překročíme k bodu číslo 9. Jenom velice rychlá, stručná zpráva. Není zde mnoho kolegů, potřebuji odejít. Je to pracovní cesta eh, od delegace Libe do Washingtonu 17. až 21. července 2017. Zdá se, jako už by to bylo velice dávno, uplynulo mnoho času, ale byla to nesmírně důležitá a efektivní cesta. Jenom stručně o tom poinformuji, není zde mnoho poslanců a poslankyň, ale jsou zde naše spolupracovníci. Dámy a pánové, budu tedy stručný, byla to velice důležitá delegace, zúčastnilo se sedm eh, kolegů z Libe, včetně paní Činiči, a jsem velice rád, že jste tu dnes s námi a potvrzujete, že jsme zde měli tento významný výjezd. Sedm členů Libe, velmi dobře složená delegace, cestovala do Washingtonu a já bych to schrnul, tuto cestu. Byla to velice zacílená delegace. Zabývala se nesmírně důležitými tématy, ochrana dat osobních údajů, ten ochranný štít osobních údajů před tou společnou eh, revizí, potom ta zastřešující dohoda, síťová neutralita, boj proti terorismu, radikalizace téma těch tzv. zahraničních bojovníků a podobně. To je všechno s tím provázané. Potom také otázka mm, eh, bezvízového styku a reciprocity mezi zeměmi EU a USA. Já bych o tom mohl hovořit velice dlouze, ale dámy a pánové, není zde mnoho poslanců, abychom o tom vedli rozpravu, i když někteří zde jsou. Děkuji vám, paní kolegyně, takže dvě skvělé členky té delegace tady jsou a to je skvělé. Hovoříme tedy o té washingtonské delegaci. A klidně zde zůstaňte. Mohl bych tomu říci mnoho, ale Zkrátka, myslím, že zde se výbor Libe projevil opravdu velice kvalitně, protože to bylo zacílené na důležitá zásadní témata a přestože to bylo v takovém eh, období jasné změny, nejenom politické, ale i personální, v administrativě a byl zde takový pocit, že zde nemůžeme mít takový pořádný tah, tak eh, tím, že jsme probírali tématiku bezvizového styku, ehm, štítu na ochranu soukromí, radikalismus, a terorismu, oběti těchto úkazů a tak to bylo dobré a opravdu členové delegace intenzivně pracovali, takže já myslím, že ta delegace byla velice dobrá. Alespoň tak to hodnotím já a bylo to skvělé zde být eh, se zasloužilými poslanci z Libe. Já už jsem se zúčastnil vícero úspěšných delegací. Bylo také důležité to navázání kontaktů, které tam proběhlo. A také ta práce, kterou jsme odvedli v souvislosti s tím štítem na ochranu soukromí před tou revizí příslušné legislativy a u toho závěrečného zasedání tam opravdu vlastně jsme se těšili zájmu každého z velvyslanců členských států. A to je vlastně poprvé, co jsem se s tím setkal při delegaci do USA. Jeden z důvodů byl, že opravdu chtěli vědět, jak eh, jsme si vedli u těch jednotlivých témat, eh, čeho jsme dosáhli, jaké jsou vztahy s novou administrativou a také jsme navštívili Bílý dům a tam jsme měli možnost alespoň hovořit s prostředníkem na vysoké úrovni, s někým, kdo mm, tedy pohovořil o tom eh, štítu a že to je lepší opatření než Safe Harbor. Měli jsme tedy možnost tady o tom diskutovat. Chtěl bych poděkovat sekretariátu, Není tady mnoho lidí, ale Anton je opravdu chci říct, že sekretarát odvedl skvělou práci, takže také eh, poslanci, sekretariát zde odvedli skvělý kus práce. Mohl bych o tom hovořit velmi dlouho, ale tak raději skončím. A máme zde dva členy delegace, paní Čineči a další, eh, jestli se chtějí stručně vyjádřit, prosím, máte možnost. Paní Činiči. Děkuji vám, děkuji, Klode. Také jsem chtěla stručně promluvit a i vzhledem k tomu, eh, kolik už je hodin, že nás to není mnoho, ale chtěla jsem ještě se o tom zmínit a děkuji, že jsi, Klode, o tom hovořil. Chci poděkovat eh, tobě, Klode, především za koordinaci pokud to tak mohu říct, že s nás v úvozovkách tak vedl celou naši misi a naši skupinu. Byla to skupina kolegů, která společně vedla skutečně jedinečné úsilí a snažili jsme se takto pracovat co možná nejlépe. Chceme také poděkovat všemu sekretariátu, všem přítomným a všem, kdo přispěli k tomu, že naše mise dosáhla cíle. Neboli abychom se mohli sejít s významnými osobami na vysoké úrovni, jak si řekl, ohledně mnoha témat, která jsou pro nás velice důležitá pro výbor LIBE, tedy máme mysli. A všechna ta setkání byla pozitivní v tom smyslu, že to byla setkání, je pravda, že to bylo ve, ve specifickém okamžiku takového mm, přechodu, i co se týče tedy eh, pozic eh, a změn na pozicích. Nicméně mohli jsme diskutovat o tématech, která jsou pro nás nesmírně důležitá, ty jsi o nich hovořil. Pro mne byla všechna ta témata zajímavá a také se k tomu chtěla přispět. Ale podle mne je opravdu významné téma boje proti terorismu a tedy spolupráce a výměny informací. Podle mého bylo nesmírně důležité také navštívit eh, eh, osoby pracující eh, v Národním protiteroristickém centru a přímo s nimi hovořit a Musím říct, že to má opravdu velice pozitivní dojem, že máme velice dobrou spolupráci se s kolegy eh, ve Spojených státech a také s Europolem, a nejen s Europolem, ale že je tu i spolupráce takto s členskými státy. A to je tedy mm, podle mě jeden z nejzajímavějších okamžiků, protože se tam jasně projevilo, že chceme pokračovat v takovéto výměně informací a to je velice důležité pro to, abychom mohli bojovat proti terorismu na nadnárodní úrovni. Další téma, eh, které opět se týká tedy mých kompetencí a mm, téma, které bylo pro mě velice zajímavé, je téma radikalizace. I tam jsme viděli, že rozhodnutí Spojených států, které tedy se rozhodly delegovat boj proti e- násilnému extremismu na federální úroveň, to znamená, že do toho budou také patřičným způsobem investovat. A to je důležité, eh, eh, to je důležité, abychom tedy se mm, tím inspirovali a abychom mohli dobře eh, pracovat v boji proti terorismu. A důležité také bylo, jakým způsobem řeší nenávistná sdělení na síti. A my jsme v tomto případě viděli, že situace mezi evropskou úrovní a úrovní Spojených států je velice odlišná, protože první eh, článek eh, eh, ústavy tam garantuje mm, určitou úroveň vyjádření. Bylo dobře, že jsme se mohli také setkat se zástupci tohoto sektoru, sektoru a mohli diskutovat také o Eh, rušení nebo mazání takovýchto nenávistných sdělení. Je zapotřebí, aby kompetentní orgány přijímaly patřičnou zodpovědnost, aby měly jasně stanovenou. To je také určitý rozdíl mezi e, Spojenými státy a Evropskou unii. Chci poděkovat ještě jednou všem kolegům, chci poděkovat tobě, chci poděkovat sekretariátu. Byla to opravdu velice zajímavá a pozitivní mise kromě eh, těch poznatků, které jsme získali i pro naši spolupráci. Děkuji tedy ještě jednou. Děkuji, Katrin. Já si myslím, že opět musím poděkovat zaměstnancům, ale když se nad tím zamyslíme, už je to před takovou dobou, ale to, to setkání s Centrem proti terorismu NCTC, tak to bylo opravdu velice důležité Ehm, protože se podařilo připravit setkání eh, s eh, osobami na vysoké úrovni, které zastávají vysoké úřady, mm, například eh, z Federální komise pro obchod a bylo mm, bylo to velice užitečné pro nás, jak jsme tedy jako výbor Libe dokázali vést dialog ve Washingtonu. Ještě Teresa žádá o slovo. Ráda bych poděkovala Klodovi jako předsedovi, protože všechny mise, které nejsou snadné, a zejména tato mise nebyla jednoduchá pro něho. Ale naopak, on tam byl jak řekla Katerina, nejenom, že by tam byl, ale on byl prezentní a podařilo se mu dosáhnout zprostředkovat setkání s poslanci nejrůznějších ideologií, nejrůznějších idej z USA. V hlavním městě USA viděli jsme tu politickou diverzitu v politickém okamžiku, který právě prožívají USA s tak specifickým prezidentem panem Trumpem ale navzdory tomu jsme byli všichni jednotní reprezentující Evropský parlament eh, důstojně nejenom z titulu zemí, v jiných jsme byli zvoleni, ale také se všemi ostatními zeměmi EU, které jsme pocitovali za nutné bránit, jako je to ten případ těch pěti zemí, od kterých se ještě vyžadují víza. A při jakékoliv příležitosti, kterou jsme měli, Eh, kde byla vynikajícím způsobem připravena agenda pořad jednání a my jsme upozorňovali samozřejmě, na to, že chceme, aby tady panovala spravedlnost a aby tato problematika byla vyřešena recipročním způsobem. Dále významné téma, jak už řekl Claude i Katerina, týkající se obchodu a všech těch safe harborů a všechno to, na čem jsme v minulosti pracovali. A samozřejmě velmi zajímavé, a to je věc, které já se věnuji většině času, to je téma terorismu Mm, stejně tak jako téma kyberkriminality, když jsme se, se scházeli s podniky, které se věnují této ochraně. A rovněž ta významná část, když jsme se sešli se zástupci obětí, abychom viděli, že tedy máme také zástupce kongresu, kteří se starají o oběti. Měli jsme příležitost hovořit s politiky, s, s reprezentanty kongresu, vlád, s velvyslanci a proto tedy ta agenda byla vynikající. Samozřejmě pro mě já zůstávám spíš eh, s tou organizací eh, bránící oběti, ale i to zasedání s NCTC eh, mělo velmi vysokou úroveň. Bylo to velmi otevřené setkání, všechno nám vysvětlili. Myslím si, že i my jsme tam jeli výborným způsobem připraveni, protože všichni v delegaci jsme byli opravdu uh, velmi zainteresovaní na to, co tam budeme dělat. Ne, nejeli jsme tam prostě na nějaký výlet, ale byli jsme velice soustředění na toto téma a proto chci říci, že to bylo výborné. Dostali jsme spoustu informací, dobře jsme hájeli evropskou pozici v tak eh, delikátním okamžiku, kdy Klot je s námi, a přitom eh, se nachází on sám vzhledem k jeho zemi v tak obtížné situaci. Potom chci poděkovat Albrikovi. No, fue un, fue un éxito y enhorabuena. No prostě byl to úspěch a já za to ještě jednou moc děkuji. This was, uh, really... Ano, úplně se nám vracejí ty vzpomínky na tuto delegaci, když to slyšíme. A opravdu ten program byl velice propracovaný a byl na vysoké úrovni. Myslím, že se to zdařilo. Takže opravdu děkujeme sekretariátu. A vlastně toto přednášíme i na internetu, takže Manuel, Michael, další kolegové, pracovníci opravdu skvěle. A i kolegové z Apple zde skvěle spolupracovali. Takže s úsměvem opravdu to zde ukončím. Byla to velká radost se všemi tam cestovat. tak doufám, že příští rok budeme moci vycestovat zas. Uvidíme, jak bude stav s eh, tím Privacy Shield. Každopádně děkuji oběma za zprávu o této delegaci. A poslední bod je, jsme stále ještě v cestování a sice pracovní cesta ad hoc výboru Libe do Tokia. Jenom velice stručně. Tak jsem tady vlastně jenom já z těch, kdo tam cestovali. Bylo to nesmírně efektivně zorganizované. A cesta byla zacílená na tom rozhodnutí o adekvátnosti, které je třeba učinit v souvislosti s obchodní dohodou EU-Japonsko. Takže to byla nesmírně zacílená, detailní eh, cesta zaměřená na bezpečnost, dát kybernetickou bezpečnost asi nejvýrazněji ze všech těch delegací dosud. A opravdu jsme zde měli neuvěřitelně zásadní zasedání. A eh, ta dohoda Adequacy Agreement je klíčová a také jsme diskutovali o robotice, umělé inteligenci Opravdu to eh, bylo zásadní setkání a šlo o dotažení těch obchodních jednání a eh, v této souvislosti ta otázka mm, výměny dat, tak ta za, za, tam je zapotřebí, aby ty normy a standardy mezi EU a Japonskem byly více zharmonizované, nebo alespoň, aby každá strana věděla, jak to vypadá na té druhé straně. A opravdu jsme měli neuvěřitelné množství kontaktů od mluvili jsme od ministrů až po zástupce velkých eh, společností Hitachi, Sony a také vlastně ten protějšek orgánů na ochranu osobních údajů. Takže to byla opravdu skvělá návštěva. Opět děkuji kolegům z Libe, kteří se zúčastnili a Opět také děkuji sekretariátu, že tuto skvělou návštěvu zorganizoval. Je to obrovské privilegium být ve výboru Libe a účastnit se takovýchto výjezdů. A opravdu je, to bylo téma, které bylo nazíráno jako zásadní pro dokončení obchodních vyjednávání EU-Japonsko. Takže ještě jednou velký dík Michaelovi i celému týmu za uspořádání této mise. A ah, Jan Filip Albrecht, ten tady ovšem není, ale i on nám tam skvěle pomáhal, protože má hluboké znalosti a všichni členové týmu, který byl nesmírně kvalitně sestaven, no bylo to prostě úžasné. Barbara, Natalie, opravdu a Michael. Byla to opravdu dobrá delegace, nesmírně všem děkuji, děkuji sekretariátu. Ano, je to opravdu velká čest být v takovéto delegaci a děkuji všem za skvělé zorganizování. Máte někdo něco do bodu různé? Nemáte. Tak už je tady jenom Catherine a Teresa, ale jsme na internetu, kde by někdo poslouchal. Takže máme tady naše nejlepší poslankyně. Děkuji vám za to, přeji vám veselé Vánoce, ale vlastně se ještě uvidíme ve Štrasburku a také jsou zde s námi eh, nějací zástupci eh, pracovníků. A tak Sice se ještě uvidíme ve Štrasburku, ale chci vám opravdu popřát to nejlepší. Oh yeah, we have it all. We have a Libe meeting, believe. A my vlastně budeme mít ještě schůzi Libe v pondělí, diskusy o bezpečnosti. Jinak nemůžete se nikdy rozloučit z Libe, protože vždy přijde nějaké další jednání. Ano, máme vlastně ten bezpečnostní dialog s komisí, výborně. Takže není to goodbye a revoir, protože se uvidíme ještě v pondělí v 19.00. Ano, tak to byla trefná poznámka. Děkuji, takže se uvidíme v pondělí opět na Libe. Děkuji všem. Je tu někdo, je tu někdo ze zaměstnanců, které neuvidím ve Štrasburku, tak vám nesmírně děkuji. Thanks, skačujte.